Vážení kolegové, myslím, že musíme začít, protože nám jde o čas, máme toho hodně na pořadu jednání. A já bych teď tedy ráda zahájila uh, slyšení k legislativnímu balíčku. Všichni máte program a víte, že tedy bychom zahájili prezentací dvou kolegů, kteří uh, zde zastupují výzkumníky, experty, kteří se celý svůj profesní život zabývají regionální politikou. Nejprve tedy vyslechneme profesora Bachtlera a doktora Carlose Mendese z výzkumného střediska evropských politik. Možná si na ně vzpomínáte z našeho dřínového slyšení. Takže vyslechneme tyto kolegy a potom Eh, promluví hlavní eh, ekonomik eh, Evropy Fabián Culek z Evropského centra pro politiku a potom budou následovat další řečníci, další jména z dalších institucí. Takže nejprve si vyslechneme ty první dvě prezentace, potom dostanou slovo další experti a tak dále. Takže, Johne, vezměte si s Karlosem slovo a můžete se věnovat eh, svým závěrům eh, z komparativní studie možností politiky soudržnosti po roce 2013. A Jistě bychom vás rádi poslouchali dvě nebo tři eh, hodiny, ale máte na to jenom 15 minut. Taková je realita. Děkuji. Paní předsedající, jistě budete rádi, že to nejsou dvě hodiny, čtvrt hodiny úplně stačí. Děkujeme za pozvání abychom mohli přispět do této diskuse. Já s kolegou Carlosem Mendesem eh, jsme eh, v univerzit, na univerzitě Strathclyde se věnovali této studie v Evropském středisku výzkumu politik a snažili jsme se pojmout veškeré aspekty legislativního balíčku a přijít s doporučeními pro parlament. Hlavně se zaměříme na otázky týkající se efektivity, výkonnosti, e, strategické koherentnosti a zjednodušení. A i když ta studie není ještě zcela hotová, e, chcete, chceme vám už předem poukázat na největší problémy a také na doporučení, s, nímž, s nimiž asi přijdeme. E, přivezli jsme slajdy, které snad jste dostali. Možná, že se objeví i na obrazovkách. A mezi tím, než se slajdy objeví, řeknu, že cílem studie bylo kriticky zhodnotit e, návrh balíčku nařízení komise na základě zhodnocení e, výzkumu hlavních e, dokumentů, modelování rozpočtu, naše zpráva se dělí do šesti akcí. Ehm, zkoumáme architekturu, cíle politiky, území, eh, rozměr, strategickou koherentnost a programování, výkonnostní rámec, eh, zajišťování a zjednodušování. Eh, každá z těchto kapitol posky, obsahuje legislativní návrhy, naše hodnocení těchto návrhů a problémy, které z toho vyplývají a také doporučení pro parlament. Nejprve tedy architektura. Slajdy stále ještě chybí, ale budu přesto pokračovat dál. Rozdělení finančních alokací na další období a jejich porovnání s obdobím od roku 2007 až 2013. To všechno znáte. Víte, k jakým hlavním změnám došlo. Co se týče finančních alokací, ve zprávě uvádíme podrobné zmapování jak dopadů návrhu na uznatelnost i na alokaci financování. Největší otázkou, na níž chceme upozornit, je volatilita dat. Naše výpočty vycházejí ze statistik eh, pro roky 2007 až 2013, to znamená HDP na hlavu eh, v roce 2007 až 2008, ale v mezidobí eh, nedávno jsme získali nové údaje, z nich vyplývají významné rozdíly, protože Tady jsou údaje na, o HDP na hlavu z roku 2009. Dochází k významným změnám v uznatelnosti. Ku příkladu odhadujeme, že existuje dalších šest regionů, které budou uznatelné pro status eh, méně rozvinutých regionů, tři z nich eh, v Řecku. Osm eh, nových regionů má status přechodu, Spojené království, Španělsko, Řecko. Minule patřili mezi Eh, spíše eh, rozvinutější regiony a dva regiony eh, postoupily mezi rozvinutější mazověcký region a ještě další. Takže dochází k velkým výkyvům údajů u některých regionů. Centrální Řecko tady má 98 Eh, průměru HDP na hlavu EU eh, v letech 2006 až 2008 a eh, padá na 86 průměru Evropské 27 podle údajů z roku 2007 až 2009. Takže to je vlastně naše první taková obava nebo návrh, že komisi, je třeba požádat komisi, jaké jsou možnosti řešit tu otázku volatility. Ku příkladu střednědobá revize uznatelnosti v nadcházejícím období a jakým způsobem by bylo možno naložit e, s touto výzvou. Je možné to řešit různými způsoby a my se k tomu vyjádříme eventuálně později. A když se ještě podíváme na ty údaje, tak e, obavy vzbuzuje i způsob, jak eh, financování konvergentních regionů se využilo jako podklad pro alokace, neboli předchozí, eh, předchozí, eh, předchozí uznatelnost více ovlivňuje alokace než aktuální potřeba. A Eh, existují i další neslavnosti či, eh, či eh, nejasnosti, co se týče alokování financí ze strany komise, návrhy strukturování rozpočtu, jaký dopad to bude mít na různé země a také návrh zastropit bude mít diverzifikovaný dopad na různé země. Takže jsou tady různé otázky spojené eh, s uznatelností a na to ve zprávě upozorňujeme. Co se týče eh, cílů politiky soudržnosti v nadcházejícím období, vidíme tady širokou kontinuitu na strategické úrovni eh, v těch legislativních návrzích. Územní soudržnost je tady výslovně zmíněna, ale nelíbí se nám úplně její definice. Došlo k posunu k silnému zacílení na strategii Evropa 2020 a rekonfigurace různých dalších aspektů ve prospěch této strategie. Naše znepokojení zde e, vyvolává nejasnost některých těch cílů, zvláště nevyřešené napětí mezi cíly eh, Evropa 2020 a mezi cíly soudr- politiky soudržnosti a navrhujeme, aby eh, byl, byla doplněna nová eh, hlava k nařízení o obecných ustanoveních, tak aby bylo zcela jasné, které cíle jsou primární a které sekundární pro jeden každý z těchto fondů a nebo je možné to explicitněji stanovit v článku 2 ehm, v rámci definic. A další obecnější eh, výtka se týká různého využívání eh, pojmů eh, v těch dokumentech. Myslím, že by bylo dobře vnést určitou jasnost i v oblastech těchto pojmů, tak aby bylo zcela jasné, jak se ty fondy budou eh, v dalším období využívat. Co se týče výkonnosti fondů, máme tady územní rozměr. Eh, to je výslovněji definováno v návrhu nařízení, zvláště pomocí posílení místní agendy. Návrhy na obecně vedené místní rozvoje, co se týče udržitelného městského i rozvoje, eh, považujeme za eh, pozitivní, ale co se týče preskriptivnosti některých těch návrhů, eh, řízení ze zhora dolů a jsou tady nevyřešené otázky kapacity a my proto navrhujeme, aby se kladl větší důraz na dobrovolné využívání těch místních a územních nástrojů, samozřejmě za podmínky um, odpovídajícího um, zdůvodnění ze strany členských států. Ty uh, návrhy uh, urbánního rozvoje jsou flexibilnější, uh, ku příkladu různé krové financování, které si mohou členské státy vyjednat a e, pouze orientační e, seznam měst a o tom ale už mluvil Niklas Martin e, včera. Znepokojení vyvolává úroveň správní kapacity, která by měla vůbec vlastně vzniknout pro ty místní územní rozvoj a obcemi vedený místní rozvoj. To bude vyžadovat značné iniciativy ze strany místních orgánů a myslím, že by bylo dobře provést ex ante hodnocení programu partnerství, aby se zajistilo, že tato kapacita vůbec bude k dispozici. Naše hlavní obavy eh, ve spojení s tím územním eh, rozměrem je nebezpečí, eh, že se ztratí strategický přístup k tomu územnímu rozvoji v nadcházejícím období. Navrhujeme řadu způsobů, jak toto posílit, ku příkladu pomocí silnější kapitoly v rámci CSF, toho územního rozvoje, tam už existuje kapitola tom, a tu územní agendu 2020 bychom mohli využít jako referenční bod a bylo by možné tam dát eh, konkrétní eh, úsek eh, týkající se, týkající se tohoto třeba v příloze a to by potom představovalo základ pro partnerské smlouvy, které by tak mohly řešit ty otázky vývoje Eh, mohli by tam prokázat, jakým způsobem eh, tedy eh, politiku soudržnosti využívají k plnému potenciálu rozvoje. A potom jsou zde určité návrhy na evropskou územní spolupráci, ty jsou podle nás pozitivní, mohou přinést větší koherentnost do výsledků územní spolupráce, ale zdá se nám, že je možné, že tyto programy územní spolupráce budou problematické nebo nebude možné, aby e, splnili vlastně ten očekávanou úroveň koncentrace, takže tady by bylo lepší přistoupit k větší flexibilitě těchto územních programů, buď zvýšením počtu priority, priorit a nebo uh, spíše omezit uh, to procenta alokace na různé priority méně než 75 A také existuje potřeba určitého koordinačního mechanismu eh, pro kontrakty partnerství, třeba které by pomáhaly eh, vypracovávat memoranda o porozumění pro územní spolupráci, nastavovat nastavovat eh, tedy plány spolupráce a základní strategie. Já teď dám slovo kolegovi Carlosi Mendezovi, který eh, pohovoří o těch zbylých otázkách. Děkuji. Čili dostáváme se ke strategické koherentnosti a programování. My už eh, jsme se tím eh, podrobně zabývali v minulé zprávě, ale kromě územní otázky, o které se právě hovořilo, důležité je rozhodnout, jak tento dokument bude schválen. My Eh, souhlasíme s uvažováním parlamentu a mnoha členských států, že tedy rada a parlament by tady měly sehrát legislativní úlohu. A samozřejmě ostatní instituce, jako je výbor regionu a sociální výbor, by měly být také zapojeny do konsultačního procesu, že tedy by to neměl být akt přenesené pravomoci. Teď partnerské dohody nebo kontrakty a operační, a co se operačních programů týče. Za prvé se domníváme, že dimenze územní Eh, koherentnosti a soudržnosti, pardon, a tento cíl musí být jasně zobrazen v tomto dokumentu a eh, nemyslíme si, eh, že je třeba kvůli tomu měnit úplně návrh nařízení, protože ta teritoriální divenze, o té už se hovořilo, ovšem zase na té integrované stránce. Jedná se o to, aby jsme posílili opravdu integrovaný přístup, nejenom někou koordinaci a komplementaritu, ale aby to byla úplná eh, integrace ve snadě o synergie, o více zdrojové financování programu a aby se tedy využívalo fondu soudržnosti. A v našem regionu ve Skotsku se dívám velice přísně na takový program, který alespoň na domácí úrovni by byl otevřen vůči všemu financování. Křížové financování, nevím, že by to mělo být omezené na 5%. Chápeme, že křížové financování má své složitosti, ale určitě členské státy a regiony se budou-li si tak přát rozhodnout, že tady bude vyšší strop. Krom toho jsou tady také určitá nedůslednost v tom smyslu, že Evropský sociální fond může spojovat investiční priority, ale zdá se, že to není možné pro jiné fondy. Pak těm posledním dvěma otázkám to možná není až tak výrazná priorita pro parlament, protože určitě rada některé ty věci vyřeší ale přece jenom hlavní obavy jsou spojeny s partnerskými dohodami a e, programy, aby se totiž nepřekrývaly. Toho se bojíme. A také rozsah působnosti rozhodnutí komise by neměl být příliš široký. Měli bychom najít vyváženost, něco, co by se spíše blížilo současnému národnímu strategickému referenčnímu rámci, ale zase by to mělo být o něco závaznější než tyto strategie. Tematická koncentrace, abychom to nějak ohraničili. Jistě všichni se shodují, že je třeba dosáhnout tematické koncentrace se zásadou. Všichni souhlasí, ale ženské státy, regiony, Eh, i Evropský parlament alespoň proti, jsou v současné době proti takovýmto ohraničujícím návrhům. My bychom požadovali odůvodnění zvýšené koncentrace operačních programů a ex ante eh, hodnocení, čili ospravedlnit ten nárůst vůči tomuto období a dokázat, že to opravdu pomůže dosáhnout kritické masy. Totež se vztahuje jako zásada i na Evropský sociální fond. Místo, aby se tady dělaly nějaké ex ante umělé cíle, eh, mělo by to vyplývat z územních potřeb a z absorční schopnosti a mělo by se to dojednat mezi eh, komisí, členskými státy a regiony ke vzájemnému konsensu. To neznamená, že ESF by se nenavyšoval, je to možné, ale vždycky by se to mělo vyargumentovat pro každý členský stát a pro každý region teď výkonnostní rámec podmíněnosti už se tady projednávaly a v poslední zprávě jsme souhlasili s ex ante kondicionalitami, ale pak jsou tady některé obecné eh, podmíněnosti, které spíše jsou nasměrovány na dodržování jiných evropských politik a potom také makroekonomické podmíněnosti se nám zdají příliš slabé a správně hlediska pochybné. Samozřejmě ISF má e, územní také základnu, konstituční, ústavní základnu. To je něco úplně jiného než fond souhdržnosti, který byl zaveden v roce 2003 a bylo to jasně vázané na konvergenci konvergenční kritéria a na hospodářské řízení Evropské unie, což se ale netýká ani Evropského fondu pro regionální rozvoj, ani Evropského sociálního fondu. Teď eh, rámec pro výkonnost a rezervy. Neměla by to být eh, rezerva pro finanční absorpci, mělo by to být vázané na výkonnostní, nikoli finanční ukazatele a pravděpodobně ani ne na výstupní ukazatele a také eh, by se to mělo dělat v době, která má smysl. Na to poukázal i účetní dvůr minulý měsíc a mělo by to být spojeno s důvěryhodnými informacemi a metodologií. Podporujeme obecnou ex ante podmíněnost ohledně statistických systémů a výsledkových ukazatelů. Společné ukazatele také podporujeme. Vím, že je diskuse, jestli by to mělo být v nařízení nebo v nějakém jiném dokumentu pro pro nás je zásadní, aby byly na začátku období dohodnuty nikoliv až jeho průběhu a tak, aby to mělo být důsledné, aby nařízení mezi Evrops- v Evropském fondu pro regionální rozvoj nerozlišovalo mezi výsledkovými eh, ukazateli a mělo být ale jasné, jaké jsou ukazatele výsledků, protože často mezi řídícími orgány je v tomto trochu zmatek, což vidíme potom ve zprávách o implementaci. A co se legislativní dokumentace týče, bylo by dobré, aby se to tady vyjasnilo a aby to potom bylo všude důsledně uplatňováno ve všech fondech. Také maximální přístupnost pro hodnotící zprávy, jak tvrdí i komise, ale já ještě potom později uvedu konkrétní případ. Příklad, pak kapacita. Je třeba se hodně zaměřit na kapacitu. Vítáme, že se tak děje. Potřebujeme benchmarky a ukazatele, aby bylo možné výkonnost a kapacity měřit. Podporujeme také společný akční plán. Eh, je to pro pro zkoušení. Možná, že se to potom zobecní v budoucnosti, když se to osvědčí na programy z, z, využívající větších fondů fondů. Pak je jedna eh, oblast, kde je podle nás velká mezera. A to je odpovědnost. Hodně se hovoří o politické debatě na vysoké úrovni ve zprávě o soudržnosti a před legislativními návrhy, ale myslíme si, že legislativní návrhy se k tomu málo vyjadřují. Proto my navrhujeme eh, takový rámec pro eh, odpovědnost za výsledky v Evropské unii. Bylo by to eh, každoroční výkaznictví Evropskému parlamentu ze strany komise, každoroční debata v radě a nikdo jistě nemá chuť eh, vytvářet zvláštní skupinu v radě, ale alespoň jedno formální zasedání by se výkonu mělo věnovat pak eh, na, by měla být peer review eh, ve, v, ve, ve ve skupině na vysoké úrovni, využít to fórum, které už tady bylo v období tomu předcházejícím. A tento výkonnostní rámec by se měl podpořit tím, že tady budou zprávy o implementaci, které vypravuje, vypracuje komise a které také e, e, zprávy o výsledcích, o implementaci programu a to by mělo vycházet z výsledků. Takže tuto kapitolu o výkonech by bylo možné zahrnout do výroční zprávy komise. To by vlastně vlastně byl základ pro tu výroční zprávu, o které jsem předtím hovořil. A krom toho eh, Komise už teď samozřejmě dělá zprávy o výkonech. E, každý rok je to výroční zpráva, je to tam daleko šířeji rozvedeno, takže bychom byli neradi, aby se to dublovalo. Měli bychom v této zprávě se zaměřovat opravdu spíše na výsledky a ne na ukazatele výstupů nebo finanční. A to tež se týká zpráv o implementaci programu. Zatím se zdá podle toho návrhu, že zpráva o implementaci by se měla hlavně zaměřovat zaměřit na finanční implementaci a operační záležitosti, by byly trošku jaksi lehčeji pojaty než v minulosti. Ale my si myslíme, že v zásadě naopak by to mělo být posíleno alespoň minimálními standardy v, v, v nařízení a v modelu komice a hlavně, a že to musí být úplně zveřejněno vždycky do června následujícího roku. Čili nejenom souhrn pro občany, ale celá zpráva s hlavním důrazem na výkon. A to by se měl zveřejnit pokud možno vždycky co nejdříve. A potom ještě mám tady poslední slide, který se týká zjednodušení a ujištění o tom, že věci opravdu proběhly, jak měly. Tady nám komise navrhla mnoho věcí já už skoro nemám čas a hlavně tedy jde o hodnocení, které má eh, vycházet ze systematického posuzování návrhů a komise eh, si objednala určité studie, aby se odhadly náklady na reformu a to bychom rádi viděli co nejdříve aby i stanovisko parlamentu mohlo vycházet z této studie a také ze studie o elektronické zprávě. My si myslíme, že hlavní prioritou musí být zjednodušení pro řídící orgány. Komise tvrdí, že priorita musí být hlavně na straně příjemců. A také by bylo třeba zařídit, zařadit simplifikaci jako hlavní rys eh, nového rámce pro um, odpovědnost za konkrétní výkony. A je třeba to potom sledovat po celé období a je třeba o tom podávat periodicky zprávy parlamentu. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. A rychle přistoupíme k dalšímu řečníkovi. Je to doktor eh, Fabian Culek a bohužel ho budu muset eh, přerušit po deseti minutách. Eh, máte slovo, Fabiane, děkuji. Čekám na to, až se objeví moje průsvitky. Velmi vám děkuji za to, že jste mě pozvali na toto slyšení. Je samozřejmě eh, vel, velmi obtížné navázat na takto komplexní prezentace, které se mohou na celou záležitost dívat z různých oblastí. Já bych se rád zaměřil na strategické, eh, strategický pohled eh, na ty návrhy. Rád bych řekl, že pracuji pro Evropské centrum pro politiku, což je evropský think tank. Ne, zastupujeme názory nikoho jiného, pouze svoje vlastní, ale v tuto chvíli pracujeme společně s výborem regionů na eh, dalším víceletém finančním rámci a také jsme k tomu zveřejnili určité návrhy, které jednak uslyšíte v mé prezentaci a také je můžete najít na naší webe, webové stránce a na webové stránce výboru regionu. A je tu jeden návrh, který se konkrétně soustředí na zjednodušování. Dovolte mi, abych začal tím, že se zaměříme na to, kam se politika soudržnosti ubírá. Eh, obecně řečeno mohu říci, že souhlasím s cíly, s cíly které tu byly eh, stanoveny. Já jsem tady <clears throat> vyjmenoval eh, zaměřenost na výsledek, strategii Evropa 2020, integrovaný přístup, zjednodušený přístup. Já si myslím, že v tomto smyslu můžeme také hovořit o tom, že se chceme soustředit na výsledky a tím zajistit co možná největší účinnost. Nejde o to, jak to pojmenujeme, ale o to, jak to bude vypadat eh, ve skutečnosti. Snažili jsme se podívat na eh, dřívější víceletý finanční rámec a politiku soudržnosti a zjistili jsme, že se používala v podstatě podobná slova, ale že to ne vždycky eh, bylo uvedeno do praxe této souvislosti je velmi důležité to, že i nadále eh, tu jsou určité rozpory a kompromisy v rámci těch eh, programů. Do určité míry je to nevyhnutelné, samozřejmě, že se vždycky můžete rozhodnout, co chcete zdůraznit více, co chcete zdůraznit méně, ale zároveň tu je eh, nedostatek jasné strategické, jasného strategického zaměření fondy jsou někdy používány pro všechny eh, nebo vše, všemožné účely najednou. Dovolte mi, abych tedy eh, krátce zmínil některé z těchto rozporů. Jak eh, tady vypadá regionální politika a jak, do jaké míry je regionální? Já si myslím, že se musíme snažit především o to, abychom dosáhli souladu se strategií Evropa 2020, ale kromě toho jsou tu určité konkrétní regionální potřeby, které se musí eh, rozvinout a které někde také eh, vytváří napětí. Partnerské dohody. Já si myslím, že eh, není úplně jasné, jestli je zvolen přístup od zhora dolů nebo od zhora nahoru. To znamená, že se musíme na to, to zaměřit a můžeme tady eh, spatřit rozdíl mezi jednotlivými členskými státy. Pokud ta orientace na výsledek je stanovena centrálně, ale musí splnit jednotlivé regiony, tak to může být velmi problematický přístup. Soustředěnost témat, i to je problematické, pokud se podíváme na eh, vztah mezi tematickou soustředěností a partnerskými dohodami. Proč musíme zaručit obojí partnerské dohody se přeci soustředí na to, abychom splnili cíle strategie Evropa 2020 a možná, že by měly být jediným nástrojem, který by eh, tedy dosáhl, tematické soustředěnosti. Zaměřenost je vždycky dobrá, ale musíme se zároveň zaměřit na logiku inteligentní specializace. To znamená, že regiony by se sami, sami měly rozhodnout, do jakých oblastí budou eh, investovat, kde mají největší nedostatky to ne vždycky znamená tematickou soustředěnost, koncentraci. Nové, nový systém ekonomické vlády, ekonomického řízení, to je další téma mají tady místní a regionální orgány větší eh, roli, anebo je tu stále ještě eh, řízený a dirigovaný přístup? To je další otevřená otázka. Další téma. Zjednodušení. Já to nebudu probírat do detailu. Nicméně se domnívám, že jsme se vždycky snažili ty programy zjednodušit. Velký problém nastal při provádění programů, protože provádění často eh, vede k tomu, že pravidla jsou přeplňována v jednotlivých oblastech. To vypadá různě a stále ještě tu vládne nejistota. Není například jasné, co je dovoleno v rámci práva hospodářské soutěže a to vede k tomu, že jsou zaváděna přísnější pravidla, než by bylo nutné dohody o partnerství do budoucna. V této souvislosti se vždycky nabízí možnost, že v rámci eh, vyjednávání bude při, přijat přístup zaměřený na riziko. Ehm, místo minimálního přístupu bychom zvolili maximální přístup, protože e, zkušenost ukazuje, že budete méně kritizováni, pokud pravidla budete e, plnit spíše více než méně. A to je riziko, kterému musíme vždycky čelit. Kromě toho je tu další otázka, jak budeme přistupovat k různým regionům, protože samozřejmě tu jsou rozdíly mezi jednotlivými oblastmi, jsou tu různé tematické zaměřenosti, eh, financování je různé, ale kromě toho je tu rozdíl mezi eh, regiony v negativním slova smyslu, eh, který, který zohledňujeme. Jsou tu regiony, které nejsou schopny uh, se zapojit do současného financování a jsou tu regiony, které budou mít problém se zapojit do nových systémů financování. Například nový inovativní eh, nástroj financování se bude snažit o to, aby eh, tedy zajistil to, nebo zjistil to, jestli se tedy dané regiony budou moci do toho systému zapojit. Kromě toho je tu další problém. Stále ještě tedy vytváříme stejný systém pro regiony, kterým se daří relativně dobře a pro regiony, které mají větší potíže. Měli bychom to tedy šít více na míru jednotlivým regionům. Cukr a byč, to znamená podmíněnost, rezerva na výkonnost. Já si myslím, že eh, riziko vždycky spočívá v tom, že pokud eh, zvolíte tedy systém peníze za výkon, tak vždycky Eh, máte před sebou nějaká konkrétní kritéria, která chcete eh, měřit. <clears throat> A eh, snažíte se soustředit na nějaké všeobecné cíle a ne na tu konkrétní výkonnost. Kromě toho je tu další otázka, kdo odvádí dobré výsledky, protože byť by region odváděl eh, dobré eh, výsledky, někdy mu může stát v cestě vývoj celého členského státu a může mu bránit v dosahování ještě lepších výsledků. Makroekonomický kontext, to je další důležitá věc. Kromě toho je tu jedna otázka, eh, které jsme se zatím nevěnovali dostatečně, dopad krize, dopad krize eurozóny. Samozřejmě, že tu máme v Evropě rozdíly v růstu a to je jeden ze zásadních důvodů, proč spatřujeme v eurozóně i nadále krizi, proč tedy se eurozóna i nadále eh, pere s krizí. My si musíme uvědomit, že po roce 2014 to možná bude jiné, ale pokud se podíváme na strukturální krizi, která stále ještě trvá, tak bychom se měli více zamyslet nad tím, eh, co vlastně musíme eh, učinit, kam směřují peníze, jestli se skutečně musíme zaměřovat pouze na eh, HDP a jeho průměr na hlavu, jestli bychom se neměli podívat také na hospodářský růst, na nějakou dlouhodobou ekonomickou trajektorii, protože jsou tu určité krizové oblasti, kde máme zásadní problémy. Musíme tady najít indikátory, které budou pro krizi vhodné. Eh, Sladěvání jednotlivých eh, fondů. Můžeme počítat s tím, že v jednotlivých regionech budou používány eh, stejné indikátory. Musíme si položit otázku, co musíme mm, čemu musíme pomáhat eh, nejvíce. Máme tedy podporovat měnovou unii nebo něco jiného. To jsou ty základní otázky. Mám ještě 30 vteřin na to, abych to celé uzavřel. Eh, budu se snažit dodržet časový limit. Samozřejmě, že celá řada opatření jde správným směrem. Jsou tu dobré inovace obsažené v návrzích komise, ale kromě toho je tu stále silnější tendence pro přístup ze zhora dolů. Je tu eh, rámec pro řízení, což je takový základní motor a eh, nejsou jednoznačně stanoveny dopady změn. Do značné míry to bude záviset na způsobu provádění, zjednodušení na papíře neznamená vždycky zjednodušení ve skutečnosti skutečnosti, to jsme zažili v minulosti. Zažíváme mnoho změn a změny vždycky vytvářejí určitou nejistotu a ta nejistota eh, zase může vést k tomu, že pravidla jsou plněna moc. To znamená, že musíme zas a znova zdůrazňovat to, že se musíme eh, snažit o minimální provádění a ne o maximální přístup v rámci provádění. Kromě toho už jsem řekl, že musíme zohlednit i krizi a oblasti, které jsou tou krizí nejvíce postižené a e, nezměněný zůstává strategický směr, to základní strategické zaměření. Já si myslím, že skutečný dopad všech těch změn se zatím nedá přesně určit. Ty změny jsou pozitivní, ale možná, že nejdou dostatečně daleko. Jsou tu ještě věci, které je potřeba vyjasnit. I nadále je uh, potřeba vyjasnit a definovat detaily. Eh, záleží samozřejmě na provádění. Nevíme, do jaké míry to bude odlišné v jednotlivých členských státech, to se musí ukázat. A konečně poslední věc, záleží na tom, jakou kapacitu eh, máme k dispozici na evropské úrovni v komisi, tak abychom mohli celý proces provádět, protože to celé je potřeba především v těch oblastech, které sami nemají kapacitu eh, na to, aby to sami prováděli. Děkuji. Eh, Děkuji a rychle přejdeme k dalšímu expertovi, to je Markus Trilling z sítě bank. Máte také 10 minut. Děkuji, paní předsedající. Dobré odpoledne. Děkuji vám za příležitost dnes pohovořit o otázce ukazatelů výsledků. To bylo celodenní téma. Dnešní komisařka Hildegardová o tom hovořila, pan Olbricht také hledal tyto ukazatele v tom legislativním návrhu, takže já bych rád dnes trošku ukázal, jak by mohly tyto ukazatele vypadat v návaznosti na návrh komise, co je jejich účelem, jak by je bylo možné provádět v tomto rámci. Připravil jsem si prezentaci na toto téma, kterou bych vám i rád ukázal. Když vyjdu z pilířů, o nichž dnes byla řeč v rámci otázky koncentrace fondů, je tady simplifikace, eh, platit za výkon a orientace na výsledek. To všechno vyžaduje nový mechanismus, který zatím v tom legislativním návrhu jasně nijak nevysvítá. A vyjádřil se k tomu i účetní dvůr Doufám, že se mi podaří vám vyjádření účetního dvora ukázat. Eh, k otázce zakotvení orientace na výsledky v tomto legislativním návrhu. Účetní dvůr ve svém stanovisku konstatuje, že ten současný návrh je stále ještě příliš zacílen na vstupy, že je orientován na dodržování pravidel spíše než na výkonnost a že je třeba jakýsi podřízený systém, který by zajistil orientaci na výsledky a e, účetní dvůr konkrétně také zmiňuje ty ukazatele e, výsledků. A v příloze e, nařízení společných obecných ustanovení máme tady číslo 17, máme tady ukazatele výsledků, které by měly sledovat sledovat dosažení cílů, měly by tam být, mělo by tam být hodnocení plnění formálních požadavků, a měl by poskytnout informaci o tom, jakým způsobem fondy přispívají k blahu lidí eh, v rámci těch politik. Co by mělo být účelem ukazatelů výsledků? Hovořili jsme o cílích a stanovování cílů. Mám-li cíle, Potřebuji také informaci, která mi řekne, jak daleko jsem dospěl k, v, dosaho, k, v dosahování těchto výsledků a ty výsledky musí být pro, provázány s cíly Evropa 2020, ať už se jedná o energetiku, ochranu životního prostředí, trvalý udržitelný rozvoj. To vše by měla pokrývat politika soudržnosti. A monitoring. Tady bychom potřebovali ukazatele, které nám řeknou, jak eh, daleko jsme dospěli. To by mělo být nějak zkomunikováno a konečně poskytnuta informace k hodnocení, jestli se podařilo eh, dosáhnout těchto cílů a nebo ne. Ty obecné ukazatele, tak jak jsou v nařízení vyjmenovány, mají hlavně formu jakýchsi ukazatelů výstupů, jak jim říká komise. Tady máme několik příkladů, kdy máme třeba ukazatele o počtu podniků, které dostaly granty, počet podniků, které dostaly nějakou jinou podporu a tak dále. Takže zde vidíme, že ty navržené obecné eh, ukazatele vlastně nám neposkytují žádné propojení na cíle Evropa 2020. Ani nám neposkytnou nějakou detailnější informaci o kvalitě toho cíle. Často jsou pouze popisné povahy. Co to tedy znamená pro monitoring a výkaznictví? Dále procento jaké, jaké procento absorpce fondů lze eh, střednědobě čekat. A pak tady jsou velice pěkné eh, příklady z vnitrostátního eh, úrovně, třeba ze Slovenska, a nebo jaké sofistikovanější ukazatelé se také používají. Zde tedy bych chtěl navrhnout sadu ukazatelů, které nazýváme ukazatele trvale udržitelného rozvoje v návaznosti na tematické cíle. To samozřejmě není vyčerpávající seznam. Chci říci, že všechny ty ukazatele, které jsou zde uvedeny, jsou k dispozici minimálně na vnitrostátní úrovni pomocí eh, přes Eurostat nebo EEA a Jinak eh, tedy ta množina těch indikátorů, těch ukazatelů je mnohem širší, větší než to, co je zde prezentováno. Stručně, když hovoříme o inovacích, technologickém vývoji, absorpci trhu, existují ukazatele které ukazují, co to znamená pro procesy a produkty v podnicích, eh, množství využité energie, uhlíková stopa. Potom je tady otázka politiky klimatu, konkurenceschopnosti. My máme ukazatele, z nějž vyplývají údaje o energetické náročnosti, o produktivitě zdrojů, což jsou také aspekty konkurenceschopnosti naší ekonomiky. Některé ukazatele i kvantifikují emise skleníkových plynů na odvětví. Máme cíl Evropy 2020, který se týká podílu obnovitelné energie. My máme tyto údaje. Jde o energetickou spotřebu podle odvětví a také ochranu životního prostředí a biodiverzitu. Víme, že existují informace o změně klimatu, o přizpůsobení se e, této změně, kapacitě země. Dalším důležitým e, ukazatelem je e, efektivita nebo účinnost využívání zdrojů. Má, víme, jak je množství domácnostních nebo komunálního odpadu, odpadu na hlavu. To je spotřeba materiálu je důležitá v tomto v této souvislosti, jaký je přístup eh, populace eh, k třídění odpadů, recyklaci, eh, je zde otázka využívání půdy, znečišťování půdy, znečišťování ovzduší, hluk, otázka, jak může infrastruktura a zelený prostor Eh, propojovat habitáty a přispět k blahobytu občanů. Důležitá je otázka i dopravy. Máme tady cestovní mapu i s cíly, takže je třeba eh, tedy sledovat eh, kvantifikaci různých druhů dopravu, dopravy jednotlivých těch modálních způsobů, jakým způsobem dostat dopravu výrobků ze silnic na železnici a e, konečně i jak celkově snížit emisi skleníkových plynů v oblasti dopravy. Už se dostáváme ke konci. Ukazatele jsou pouhým nástrojem měření cílů na vnitrostátní úrovni. Na počátku by tedy bylo třeba si stanovit ctižádostivé cíle, které přispějí k naplnění strategie Evropa 2020. Tady máme přílohu z nařízení o obecných ustanoveních, to je jakási šablona rámce výkonnosti, takže si můžeme představit, že na té vnitrostátní úrovni si členské státy zvolí prioritu, třeba nízkouhlíková ekonomika, eh, sektor bydlení, eh, energetická účinnost a tak dále. Jsou to všechno cíle z Evropy 2020 a potom si nastavit milníky. To může být třeba počet projektů, které je třeba financovat a účinné snížení, snížení, to je další cíl a toto by byl rámec, v němž politika soudržnosti bude hodnocena. Děkuji. Děkuji vám, ale už máme 20-minutové spoždění. Teď přejdeme k panu doktorovi Dadžuro. Eh, a já jsem pochopila, že máte sebou také projektového manažera pana Mola, tak já Mola, Molova, tak nevím, jak si to mezi sebou rozdělíte. Děkuji. Nejprve vám chci poděkovat za pozvání abychom mohli tady um, uvést eh, region Kampanie, což je eh, nej, třetí největší region co do počtu obyvatelstva v Itálii kde je asi eh, jedno z největších středisek operačních programů v Evropské unii. Mám tady prezentaci a snažím se to vytáhnout z počítače. In, um, in Campania e a Napoli. Uh, asi jste mnozí navštívili kampány Neapol. já mám co dělat s oblastí řízení a musím plnit samozřejmě standardy a příslušná pravidla týkající se regionu. A tohle bylo jenom několik obecných poznámek. Myslím, že ekonomický kontext všichni znáte. Hospodářská krize od roku 2008 vlastně zachvátila celý kontinent. Snažili jsme se o oživení v oblasti cíle 1, kde máme možná více problémů, než je komunitární průměr 27. Ale nemyslím si, že se nám v Itálii podařilo dosáhnout konvergence mezi nejchudšími a nejbohatšími regiony. Já se budu snažit eh, svou prezentaci eh, učinit eh, během 20 minut a budu se snažit nepoužívat ruce, což je pro Itali typické, tak možná, že tím trošku ušetřím čas, když se budu snažit mluvit bez pomoci rukou. My ve skutečnosti v Itálii máme obrovské problémy. Něco jako demografické tsunami, nulový růst v regionu Kampánie. A je tady obrovská nezaměstnanost. Přičemž je to možná ten nejmladší region v celé Itálii. Proto se budu snažit, krom těchto obecných poznámek, poukázat na některé klady a zápory, které my, eh, manažeři, přímo na místě vidíme, co se týče současného legislativního balíčku. Nejprve o těch pozitivech. Jsme velice rádi, že dochází k harmonizaci společných norem standardů pro strukturální fondy. Nové nařízení nastavuje společná pravidla, a my si myslíme, že to opravdu povede k zjednodušení programování. Máme v tomto okamžiku k dispozici několik nástrojů pro regionické eh, plánování a nevždycky to dobře do sebe zapadá. Také potřebujeme větší flexibilitu při řízení programu, to je důležité. Eh, také možnost eh, vlastního rozhodování o finančních alokacích až do 2% mezi dvěma kategoriemi regionů a e, také certifikační a řídící orgány se vlastně tady dostávají dohromady. To je důležité a klade se větší e, důraz na zásadu proporcionality při kontrole na základě také vyhodnocení rizik. A Podíváte-li se na operační programu, někdy dochází k přerušování plateb. K tomu se ještě vrátím na konci, možná protože někdy ty kontroly ze strany komise jsou příliš invazivní, ale zase nám to umožňuje na druhé straně rychle dosahovat pokroku v našich operačních programech. Další eh, efektivnější řízení informací. To je důležité. Pak eh, je, má tady být eh, soubor společných ukazatelů, což by mělo usnadnit sběr dat a podávání zpráv na evropské úrovni. Tady kolega už o tom předtím hovořil. um, omezení eh, výročních zpráv nebo, nebo toho výkaznictví vůbec každoročního by nám samozřejmě ulehčilo naše břemeno. Teď ty takzvané eh, faktory eh, koheze, soudržnosti, to samozřejmě velice přispívá ke snižování administrativní zátěže, zátěže, proto na to musíme nadále pracovat. Ehm, myslím, že je třeba dále budovat kapacity pro místní orgány a zejména pro, pro příjemce. Pak je tady ale ještě negativní aspekt, eh, eh, totiž Eh, byrokracie a tu je třeba právě snižovat eh, zejména byrokratické eh, požadavky na příjemce. A tento legislativ, soubor legislativních opatření se opravdu zaměřuje na úlohu příjemců. A proto si myslím, že toto je správná politika. Teď bych se rychle dotkl nevýhod těch mínusových aspektů, které podle našeho názoru by opravdu mohly mít negativní dopad na eh, správní orgány, které mají přímo zpravovat fondy. Například ex ante podmíněnost a makroekonomické požadavky. Takovýto systém by mohl velmi dobře vést k problémům. pokud nebudeme uplatňovat kritérium úměrnosti proporcionality při implementaci. Proto si myslím, že kritérium eh, kondicionality by se mělo uplatňovat na státní, národní úrovni. A dále ještě pořád o těch negativních aspektech. Eh, rámec pro vyhodnocování podmínek a podmínky pro pozastavení eh, finančních prostředků. My souhlasíme s tím přístupem na základě výsledků, ale eh, verifikační postupy podle našeho názoru musí být zjednodušeny. A myslíme si, že bychom opravdu tady eh, vést širokou debatu nejenom eh, za účasti národních, ale i regionálních zúčastněných stran, protože, jak už jsem řekl, právě ty mají na starosti zaručit efektivní provádění nařízení. Dále národní eh, výroční zpráva Eh, která je spojena s odpovědností vlastně vedení řízení. To musí být také zjednodušeno. Eh, tohle byla trošičku kritická poznámka. Eh, výroční účty a schválení uzávěrky komisí a výroční tedy uzávěrka. To všechno by mohlo vést v, k problémům s národními a také regionálními účty. E, tady je práh 50 milionů euro a já si myslím, že tento proces nepovede k zjednodušení, protože vlastně e, je tady zase požadavek, abychom jmenovali veřejný orgán něco jako auditní orgán, což je něco úplně jiného než ten orgán, v rámci kterého se příslušný operační eh, program řídí a také eh, cíl pro finanční nástroje eh, hlavně když jde o rozsáhlé projekty. A myslím si, že toto vše, co jsem teď zmínil, situaci s rozsáhlými projekty spíše komplikuje. 40 eh, celkových financí, mluvíme eh, čili asi 40% opravdu jde na velké, velké projekty v rámci operačních programů. A tady teď se zavádějí velké změny. A já bych řekl, že ten celkový posun eh, návrhu nařízení opravdu vede ke změně Eh, obecné struktury eh, je tak, jak byla nastavena na roky 2007 až 2014. O tom už vlastně předtím hovořil kolega, že změny programování ne vždycky opravdu prospívají programování a zejména programování, ne vždycky to programování zlepšují, zejména ne, jednali se o programování pro strukturální fondy. Asi by bylo eh, eh, třeba eh, předložit návrhy k dalšímu jednání. A bude třeba samozřejmě také eh, se podívat na eh, jakousi inventuru celého toho období 2000, od 2007 a jakou přidanou hodnotu tady můžeme očekávat. Z komise zdůrazňuje nutnost eh, snižovat zátěž pro beneficienty, pro příjemce, ale tady mohou být další zátěže. Musíme se podívat na implementaci, protože změny zase mohou mít nadměrný dopad na administraci administrativu. A musíme se postarat o to, aby ty navrhované změny nevedly spíše ke zvyšování těchto zátěží. A pokud to někoho zajímá, pak nakonec bych rád ještě připomněl tolik, že chceme-li se vymanit ze současné krize, která zasáhla eh, celý svět a zejména pak náš kontinent, pak musíme samozřejmě postupovat podle pravidel, ale jestliže ta pravidla se pořád znásobují a e, rostou jak houby po dešti, pak se může stát, že celý tento region na tom bude nakonec hůř místo, aby došlo ke zlepšení. Jak e, předtím říkala správně paní předsedkyně, já mám na starosti e, regionální kancelář pro kampány v Bruselu. A já ale si myslím, že bychom se měli vracet k duchu i konání e, otců zakladatelů. A e, lidé se e, možná zlepší, jestliže ten celkový kontext se zlepší. My máme nastavovat regulatorní opatření za tím účelem, aby se regiony mohly rozvíjet a aby mohly skutečně těžit ze strukturálních fondů. Velice vám děkuji. A teď má slovo pan Berin Molov z Bulharska. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Je mi ctí a zároveň chápu jako velkou zodpovědnost účastnit se tohoto veřejného slyšení o legislativním balíčku týkajícím se eh, politiky soudržnosti po roce 2014. Eh, ve své prezentaci se omezím na svou eh, profesní zkušenost, na svou praktickou zkušenost v rámci územního plánování na místní úrovni. Cílem je vytvořit projekty, které povezou, povedou k dobrým výsledkům ve veřejném zájmu. Mám tu folie, doufám, že se je podaří ukázat. Na obrazovce jsem architekt, ale v rámci své profesní kariéry jsem se zabýval územním plánováním, především plánováním měst. Vedl jsem skupiny, které se zabývaly vytvářením projektové dokumentace, e, zabýval jsem se udržitelným rozvojem na místní a regionální úrovni implementací politiky soudržnosti EU. V minulých letech jsem se eh, zaměřoval na vytváření bulga, bulharské strategie pro Duna, bulharské pozice k dunajské strategii. Já jsem uh, zmínil tuto dunajskou strategii, protože právě tento projekt můžeme chápat jako takový dobrý příklad uh, vytváření uh, nového legislativního balíčku, o kterém dnes diskutujeme. Dovolte mi, abych uh, svoje komentáře zaměřil na dvě důležité oblasti. Za prvé udržitelný rozvoj měst Eh, prostřednictvím integrovaného plánování a místní rozvoj, který se bude zaměřovat na určité konkrétní podregiony. Domníváme se, že návrhy, které se týkají budoucí politiky soudržnosti, jsou dobrým výchozím bodem pro provádění eh, programu rozvoje měst, které budou velmi stižádostivé a ambiciozní. Myslím si, že to může být silný motor, který se nedotkne pouze obyvatel měst, ale zároveň zlepší celkový celkovou situaci a právě proto velmi vítáme návrhy komise, které se týkají konkrétních projektů pro městské oblasti. Financování se tedy bude zaměřovat na strategie vedoucí ke snížení emisí CO2, na udržitelnou veřejnou dopravu, na akce, které by měly zlepšit prostředí ve městech, na ob, ekonomickou obnovu eh, zanedbaných, zaostalých oblastí ve městě. Kromě toho potřebujeme určitou pružnost při provádění té tematické soustředěnosti. Tato folie ukazuje velká města v Bulharsku, jsou to tedy aglomerace, velká centra a nutno říci, že tyto aglomerace vytvořily integrované prá- eh, plány pro další rozvoj. To je samozřejmě základ projektů, které budou následně financovány z operačních programů v rámci dalšího plánovacího období. Rozvoj a provádění integrovaných plánů pro rozvoj měst jsou eh, v rámci Bulharska novinkou. Snažíme se tedy eh, toto zavést v rámci územního plánování. Chápeme to jako eh, set nebo soubor opatření dočasných i dlouhodobých. Plán obsahuje politiky, zaměřuje se na nejrůznější zúčastněné strany, které by měly společně eh, tedy přispět k prosazování strategie a vize v rámci rozvoje měst a zároveň bychom měli dostat konkrétním prioritním oblastem. Specifičnost integrovaného plánu podle našeho názoru spočívá v tom, že to obsahuje že obsahuje soubor ne mm, pouze pri, projektů pro eh, rozvoj měst, ale i další operace v e, ekonomické oblasti a v dalších oblastech. A tímto způsobem tedy přispívá k celkové udržitelnosti a zaručuje přidanou hodnotu. Rozvoj integrovaných plánů pro rozvoj a rekonstrukci měst v Bulharsku je spjat s operačními plány pro regionální rozvoj, ale také s dalšími operačními programy, které poskytují financování městským projektům. Na tomto místě bychom měli zdůraznit, že kromě financování, které, jsou, které je poskytováno Evropskou unii, eh, integrované plány budou využívat i další finanční mechanismy, ku příkladu eh, soukromí. Eh, kapitál anebo partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Na tomto eh, obrázku jsem vám ukázal to, jak vzniká integrovaný plán a jak je zasazen do celého kontextu. Dovolte mi, abych na tomto místě řekl několik slov o potenciálu udržitelného rozvoje měst a o tom, jak mu můžeme napomoci takzvaným nástrojem ITI, to znamená integrovanými teritoriálními investicemi, územními investicemi. Tento nástroj ITI je nástrojem pro eh, financování do několika projektů a díky těmto investicím je možno kombinovat eh, financování z různých zdrojů. To znamená, že se můžeme zaměřit na různé oblasti na základě sousedství, Můžeme tak postihnout větší městské oblasti, včetně sou, oblasti, které spolu sousedí. Zároveň je stanoveno, že 5% financování, 5% těch přidělených prostředků by mělo být věnováno projektům v rámci regionálního rozvoje. A to právě díky tomuto nástroje ITI zprávu převzala města a je to samozřejmě velký úkol, protože to vyžaduje velkou a intenzivní snahu pro eh, budování správních kapacit. O těchto záležitostech již hovořili kolegové přede mnou. Na tomto místě mi dovolte, abych řekl ještě něco o věci, která je velmi důležitá a která představuje v Bulharsku velmi důležitý vývoj. Jsou to přípravy na to, že se budeme účastnit toho, čemu se říká uh, místní rozvoj založený na společenství. Tento místní rozvoj představuje rozvoj v rámci určitého území, v rámci určitého regionu, který má svoje charakteristiky, svoje specifika ve spojitosti s místními radami a akčními skupinami. Tyto eh, rady jsou složeny eh, z nejrůznějších eh, subjektů, vládních, nevládních, na úrovni jak rozhodovací, tak na úrovni prováděcí. Tyto rady Ovšem mají tu eh, podmínku, že žádná z těch zúčastněných stran nesmí mít při rozhodování většinu. Vidíme tu eh, skupinu komunit, které sdílí plány na rozvoj těchto konceptů pro budoucí období na tomto základě bude proveden výběr a budou tedy financovány projekty, které budou v zájemném zájmu a zároveň jejich účinek bude mnohem větší, než, eh, bych, než jak by tomu bylo v tuto chvíli. Máme tu další průsvitku, doufám, že to všichni rozpoznali. Snažil jsem se na této folii ukázat, jak vypadá možnost různých fondů, jak tedy různé fondy mohou eh, financovat strategii pro místní rozvoj. Na tomto základě můžeme implementovat konkrétní projekty v různých oblastech politiky soudržnosti. Protože bohužel dochází čas, který mám k dispozici, rád bych vám ukázal jeden konkrétní příklad. Je to velmi čerstvá záležitost, Minulý týden v Bulharsku na jihu země ehm, vznikl, vznikla přeshraniční oblast. Je to takové neformální, neformální spojení osmi obcí. 12. března se tyto obce sešly a vytvořili výbor. Tento výbor připraví návrh dalšího rozvoje tohoto neformálního přeshraničního území. Tento koncept bude vycházet eh, z práce všech zúčastněných stran a celý výbor tedy připraví strategii pro rozvoj města a regionu v dalším programovém období. Děkuji vám za pozornost. Demek jasný. Ja, vielen Dank, Dě- děkuji. Já teď dám slovo doktoru Lohajdemu, kde ho máme. Doufám, že jsem eh, to německy správně vyslovil. Máte slovo. Děkuji. My jsme také připravili takovou malou prezentaci, kterou hned uvidíte. Stručně k nám. Naše eh, banka v Hesensku je eh, banka tedy Spolkové republiky Hesensko a investujeme do EFRA, tak i do podpory zemědělství v Hesensku a já bych rád začal první eh, větou to na, nařízení, že nejdůležitější eh, cíle jsou eh, zjednodušení orientace na výsledky a posílení podmíněností. A to je nárok Evropské komise. Já jsem teď vybral některé body, k níž bych se rád vyjádřil, zvlášť co se týče zjednodušení a zlepšené efektivity. Jednak je tady eh, téma e-soudržnost, zjednodušení a téma finančních instrumentů. Stručně řeknu to, že k mnoha těm bodům eh, hovořil kolega mě ze srdce. My se také zabýváme eh, stejnými otázkami jako realizační jednotka, takže mohu navázat. Já nejprve budu mluvit k té e-soudržnosti. To je nové, nový požadavek, který tvrdí, že členské státy by nejpozději k 31.12.2014 tedy měly zavést elektronickou výměnu dat. A to je iniciativa, kterou v zásadě vítáme. Bude to dobrý přístup eh, k modernizaci správní prací a také bude to mít výhody jak eh, pro eh, příjemce, tak pro ta zúčastněná místa, ale to znamená pouze, když se bude brát ohled na technické požadavky a realizační požadavky. A to znamená za prvé, že ta lhůta podle nás není dodržitelná, konec roku 2014. Asi to nepřečtete, je to trošku, eh, je to trošku malé, já se to nebudu držet tak přesně. Ta, eh, tu lhůtu nelze dodržet. Eh, příprava takového složitého projektu, o níž je tady řeč, by si vyžádala minimálně 630 měsíců od doby, kdy budou známé veškeré detaily. A v této souvislosti vítáme výslovně kompromisní návrh dánského eh, předsednictví s eh, návrhem posunout tu lhůtu eh, na konec roku 2016, ale podle našeho názoru by bylo potřeba tu lhůtu posunout až do roku 2017. To by bylo realističtější pro ta zúčastněná místa. Zvláště protože budou následovat ještě delega, eh, delegované právní akty a je potřeba tedy posunout ještě dále. A k tomu je doplňující otázka finančních a osobních zdrojů, eh, protože vysoké nasazení všech těchto zdrojů na takto náročný úkoly klade tedy otázku na ufinancovatelnosti ze strany členských států a ptáme se tedy, jestli by třeba komise mohla podpořit tyto procesy ze své strany, abychom si představili, o čem je řeč. My jsme na eh, na počátku posledního období financování eh, realizovali něco podobného a náklady už tehdy byly přes 700 tisíc euro a co se týče přizpůsobení zde, myslím, že mluvíme asi o 20 tisíc eh, euro na jednotlivé úkoly, takže celkově by šlo o 6 až 7 místná čísla a v takovém případě Eh, ten, kdo si něco takového objedná, by také měl eh, říci, jak se to bude financovat, anebo k tomu eh, podpořit. Ještě jsme nehovořili o elektronických aktech, nehovořili jsme o tom, že potřebujeme nějaká průřezová místa pro ty zúčastněné aktéry a nebude to jednoduché. Co se týče zjednodušení, simplifikace, tady mám řadu příkladů, to přeskočím, abych ušetřil trošku času. A e, to téma akreditace, povolování. E, pro zprávu a kontrolu výdajů máme příslušné místo, které pomocí oficiálního rozhodnutí vlastně bude akreditovat tedy e, určitá, určité orgány a ten akreditační orgán toto tedy má na starosti. A Eh, komise navrhuje vlastně eh, založit nový orgán, což by byla další instance eh, v rámci realizace strukturálních fondů na místní úrovni. A to by mohlo vést k tomu, že vlastně to bude další byrokratická zátěž, ale vlastně nemá žádnou odpovídající potřebu. Ten dosavadní systém podle nás je Eh, funkční, efektivní a proto eh, nevíme, k čemu povedou ty návrhy eh, tohoto kvalitativního zlepšení. A kladu si otázku, jestli jsou, je chybovost o tolik vyšší, že by to ospravedlnilo zavedení další byrokratické pozice. A já jsem vždy pro audit, ale musí být také efektivní a úsporný. hovoříme, hovoříme o e, kontrole vlastně stejného, e, stejné, stejných obsahů ze strany Evropského účetního dvora, Hesenského účetního dvora, naši, naše interní e, kontrola v bance, takže to by vlastně vedlo k třem až pěti kontrolním místům, která by se zabývala tím též a je také docela dobře možné, že by jednotlivě vlastně eh, ta kontrolní místa neakceptovala vzájemně své závěry. Co se týče tématu finančních nástrojů, Máme tady návrhy článků 32 eh, až 40, co se týče nařízení o obecných ustanoveních. My jsme to implementovali, výslovně to vítáme. Výhody těchto nástrojů přispívají k velkému zjednodušení. Jsou tady výhody těch, těch revolvingových prostředků, možnost splatitelných nástrojů, eh, použití eh, prostředků eh, z privátních míst, a zvýšení efektivity a účinnosti podpory. A, co se, a může to také motivovat k podnikové disciplíně. A mohlo by to také eh, mohlo by to také vést k omezení státní podpory a tak eh, ke snížení eh, vlastně zkreslování trhu. Takže obecně to hodnotíme pozitivně, máme k tomu ale přece jenom několik Eh, několik eh, eh, návrhů. Je tady nerovnoměrné zacházení s těmi třemi nástroji financování. Jsou tady financování, financující nástroje, které jsou ze strany komise nestejně vlastně nestejně je, je s nimi eh, zacházeno. Nevíme proč. Na eh, regionální úrovni si můžeme s těmi nástroji dobře poradit jako regionální banky a má to velkou výhodu, že ty regionální banky pro podporu nebo investiční instituce znají dobře regionální požadavky, mohou na ně reagovat a mohou také dobře eh, využít ty různé nástroje podpory, pomoci v tom i příjemcům a také mohou vtáhnout regionální eh, aktéry ke zpracování těch fondů a využívání. A abych tedy to schrnul, ty jednotlivé příklady, které jsem zde vyjmenoval, s otázkou, jestli vlastně komisi se podařilo pomocí těch navržených nástrojů dosáhnout svého cíle. A v zásadě lze říci, že eh, komise chtěla eh, dosáhnout harmonizaci eh, těch fondů pomocí eh, zavádění elektronického monitorování a využívání finančních nástrojů jde správným směrem, směrem k zjednodušení a efektivnosti. Je možné zavést, zavést místa jednotného zpracování a tím by se podařilo snížit eh, náklady a to by bylo docela dobré, ale doposud se toho cíle nepodařilo podle nás dosáhnout, tak jak jsem ukázal na těch jednotlivých příkladech. A je, bylo by dobré, aby když se snažíme o harmonizaci, abychom eh, vydali pravidla eh, jednoduše formulováno. To se doposud nepovedlo a doposud to Eh, Tedy eh, v těch fondech šlo i bez složitějších předpisů, takže to by bylo dobré do, dále do toho přenést. Bylo by eh, dobré si uvědomit, že orientace na cíle vede i k novým nárokům a výsledkem budou další rostoucí nároky a já chci zopakovat to, co už řekl kolega Mendes. Já to vidím podobně. A co se týče návrhu pana Trillinga ohledně monitoringu a hodnocení výsledků, když se na to podívám a ptám se, jak by to mělo vést k cíli, tak si odpovídám, že to vlastně musí vést k tomu, že se v praxi budou prostředky více koncentrovat, že se sníží počet cílů a znamenalo by to ale, že tedy Eh, budeme muset masivně investovat vždycky do jednoho cíle, jinak nebudeme moci dosáhnout výsledku. Protože když budeme mít 50 sociálních projektů, ku příkladu, tak by to bylo těžko kontrolovatelné, takže je možné podporovat jenom několik málo cílů, ne všechny. Za třetí, ustanovení o eh, provádění je třeba jednotně interpretovat, to by také vedlo ke zjednodušení a zefektivnění. My jsme, my jsme totiž v minulosti eh, byli svědky i eh, pozdě, eh, později zavedených různých změn, což nevedlo ke transparentnosti je třeba jednotně interpretovat, protože v opačném případě, kdyby prováděcí ustanovení nebyla jednotně interpretována, nebylo by možné efektivně dosáhnout našich cílů. Takže je třeba věnovat dostatek pozornosti prováděcím ustanovením. My jsme, já jsem hovořil o různých bodech, jiné tam mám uh, uvedené a e, poprosím sekretariát, aby vám ještě zaslal to, o čem jsem hovořil na papíře a děkuji vám za pozornost. Ja, herzlichen Dank. Děkuji. Pane Lohajde, také za to, že jste se velice kriticky postavil k návrhu komise a já teď dám slovo komisi. Eh, aby, za, aby se vyjádřila, zaujala stanovisko. Má tady experta? Nikoho nevidím. Kdo se ujme slova? Thank you very much. Děkuji, pane předsedo, za tuto příležitost. Je obtížné se vyjádřit eh, k takto široké, rozsáhlé Eh, řadě poznámek a samozřejmě, že nemáme moc času, protože chcete mít také ještě možnost diskutovat věci. Já bych se chtěla zaměřit jenom na hlavní otázky. Nejprve, o čem hovořil pan doktor Zulik. Ten hovořil o změně paradigmatu v návrhu komise týkající se strategického směru programování. A na tuto otázku dal negativní odpověď. Já bych tady chtěl zdůraznit, aniž bych používal stejnou terminologii, ale spíš bych to možná řekl jednodušeji, že návrhy komise v sobě obsahují i zásadní změnu přístupu ke strategickému programování a k provádění politiky soudržnosti v návaznosti na priority Evropy 2020 se zdůrazněním výkonu a výsledku. Do svého návrhu komise za, za, zabudovala celou řadu mechanismů. Pokud je podržíme a uskutečníme, pak to bude znamenat opravdu průlom eh, v provádění politiky soudržnosti. Jedná se vlastně o novou logiku intervence, takže zaměření na financování bude vázáno na jasně identifikovatelné cíle. A tady, když mluvíme o cílech, nejde jenom o to, aby se konkrétně něco napsalo o poslání fondů v tomto nařízení, jde o to, aby se vytvořil mechanismus, který by zajistil, že eh, jak členským, e, e, že způsob používání fondů po dobu operačního programu bude vázáno na jasně stanovené cíle na této úrovni. Proto jsme definovali tematické cíle, které jsou spojené s Evropou 2020. Vytvořili jsme programy takovým způsobem, aby odpovědné orgány musí, museli definovat specifické cíle za každou osu priority v každém programu. A, k tomu, a zase na ty specifické cíle budou vázány výsledkové ukazatele. Je tady tedy mechanismus, jak identifikovat výsledky a kvantitativní ukazatele a jak sledovat, zda se toho dosahuje. Když se podíváme na celý soubor ukazatelů, což byla věc, ke které se vyjádřil pan Trilling. Pak musíme vidět celý ten balíček, celý ten soubor, jak je postaven program a osa priorit od specifických cílů až k výsledkům a výsledkovým a výkonnostním ukazatelům, což nám pak umožňuje zase vystupovat provádění jednotlivých operací. A to zase povede k výsledkům. Podle názoru komise eh, Fond soudržnosti a Fond pro regionální rozvoj, tady by nebylo užitečné dávat ex ante výsledkové ukazatele, protože to musí vždycky vytipovat eh, ti, kdo vytváří programy a dojednat to s komisí. A to bude také nejdůležitější součástí procesu vyjednávání a musíme zajistit, že to bude fungovat tak, abychom dosáhli toho, co potřebujeme. A tím se dostávám k výkonnostnímu rámci. To je způsob, jak zachytit tyto nejdůležitější ukazatele, abychom měli mechanismus, který zajistí tu změnu, o kterou nám jde. Pochopitelně máte pravdu, že jsou tady obtíže a pan doktor Zulich zcela správně zdůraznil některé problémy, které bude třeba řešit. My v komisi jsme si jich vědomi, ale skutečně, že existují problémy a potenciální potr- problémy, jež, potíže ještě neznamená, že bychom se neměli snažit zavést mechanismus, který by nám umožnil eh, místo absorpce fondů se zaměřit na identifikovatelé cíle a kvantitativní ukazatele. A od toho tady má být tento rámec, abychom zjistili výsledkové a výkonnostní výstupní ukazatele. Ale nemohou to být jenom výsledkové ukazatele, to souvisí s otázkou času. Pokud chceme mít proces revize, aby bylo možné provádět změny v programování, pak to musí být učiněno před koncem programovacího období. A ne vždycky v té etapě už budou k dispozici výsledky. Ale toto je změna směru. A podle názoru komise tato změna je zásadní a o tom jsem se tady zmiňoval. Teď eh, k otázce zjednodušení. To je také nesmírně důležité téma, které se objevuje v návrhu komise. V jiných dokumentech se jasně říká, co toto zjednodušení má znamenat? Zjednodušení se má týkat příjemce a elektronická soudržnost je toho důležitým elementem. Co se týče zjednodušení pro řídící orgány, tady hlavně jde o to, aby požadavky na řízení byly oprávněné. Samozřejmě jsou určité limity, do jaké míry lze zjednodušit řízení, pokud chceme zajistit správné vynaložení finančních prostředků. Například podmíněnost a finanční rámy jsou důležité, ale je to třeba poměřit versus náklady, kdyby se to neudělalo, kdyby se nezajistilo, že se každé euro patřičně vynaloží. A to musí být uvedeno do vyváženého stavu, tak, abychom zjistili, zda opravdu ta rovnováha v návrhu jde. Elektronická soudržnost. My si myslíme, že časový harmonogram je v souladu s cíly digitální agendy. Mnohé členské státy už v tom postupují, už v současném období jsou finanční prostředky k dispozici a komise je ochotná poskytovat i technické poradenství i v této věci. Konečně pak k záležitosti, které se týká systému dosahování eh, výsledků, protože my chceme být schopni eh, ukázat, že opravdu posilujeme politiku soudržnosti, že odpadnou ty problémy, které jsme vždycky měli s chybovostí. Nemyslíme, že můžeme zůstat na místě. Myslíme, že toto je třeba posílit. Je to zásadní reorganizace, ale zároveň je tady i velká kontinuita zás nejdůležitější architektury. Zjednodušení, kde to jde, to se týká například eh, každoročních zpráv o implementaci. Ale co se týče týče akreditace, tady chceme posílit ex ante kontrolu, aby členské státy měly přímo odpovědnost za jmenované orgány a za dohled nad nimi během implementačního období. A roční zprávy nebo účty, to se dělá ve všech eh, eh, organizací vždycky musí mít výroční účty a musí tady být nějaká reference, nějaký odkaz na ty dané záruky. A myslíme si, že když se to dá do programu řízení, je to dosažitelné a i to by určitě vedlo k posílení řízení, čímž vám, pane předsedo, nesmírně děkuji. Dank, Martin, für die... Děkujeme vám, pane Martine, za to, že jste zareagoval na příspěvky expertů za komisi, z hlediska komise. Nyní tedy předám slovo vám, co by poslancům. Zatím mám na, pro, na seznamu dva řečníky, dva eh, přihlášené poslance. Prosím vás, abyste tady nevedli dlouhé rozpravy, abyste pouze položili otázku první. Eh, dotazující je pan Ojbry, což je jeden z mála poslanců, který je eh, pravděpodobně schopen eh, postihnout celé to téma v jeho komplexnosti. Tolik tedy chvála na pana Ombricha. Děkuji za tuto chválu. Eh, pane předsedo. Mám pouze otázku. První otázka je na pana profesora Martela. Vy jste řekl, že obecný eh, strategický rámec by neměl být předmětem aktů v přenesené eh, působnosti. A já se ptám, jestli nyní tento názor platí. Já mám určité pochybnosti. My máme tedy CSF, který ve svém konstruktu, ve své koncepci není legislativním aktem, je to typický akt přenesené působnosti. My jsme chtěli zajistit, aby to tady nebyl akt přenesené působnosti, aby to byl uh, delegovaný akt, ale tady pardon, legislativní akt, ale nevím, jak to vypadá uh, ve skutečnosti, jestli je to skutečně legislativní akt. Druhá otázka. Tu bych rád směřoval na pana Markuse Trillinga a týká se indikátorů. Pokud tomu správně rozumím, tak vy ty indikátory eh, stavíte na úroveň tématických cílů, což by měly být jasné indikátory výsledků nebo výstupu. To je logické. A v rámci Fondu pro regionální eh, rozvoj tady nechceme mít tematické cíle. Máme tu naprosto jinou logiku. Já se na to ptám, protože jsem také prezentoval ten nástroj, že by eh, tu tedy mělo být buď jedno nebo druhé, protože eh, obojí kombinovat nelze. A proto se vás ptám, pokud byste byl tady poslancem Evropského parlamentu, chtěl byste eh, indikátory v rámci ERDF naprosto zrušit a navrhnout něco obecného, nějaké tematické cíle v rámci ERDF? Já se na to ptám, protože jsem proto, abychom to z Evropského fondu pro regionální rozvoj eh, vyškrtli a byl bych rád, kdyby eh, jste mi na to řekl svůj názor. A konečně třetí otázka. To bych rád položil panu Gariovi. Vy, Gargiolovi, vy jste se zaměřil na finanční nařízení, které ovšem v tuto chvíli ještě není hotovo. Problém s akreditací, s ročním uzavíráním účtu, to všechno stále ještě probíhá a není to uzavřeno. Proto se vás ptám, jestli jste eh, je, skutečně Více si nemyslíte, že příprava finančního nařízení celou tu věc zkomplikuje, protože jeden prvek finančního nařízení bude pouze, mezi, eh, kom, mm, bude pouze v komisi, ne mezi komisí a členskými státy. Vy, vy to tedy Eh, začlenit do toho procesu a já si myslím, že celá ta záležitost se tím eh, zkomplikuje. Musíme si uvědomit, že finanční nařízení ještě není hotovo, ale předpokládám, že vy jeho dopady nějak předjímáte, anticipujete. Děkuji. Okay, ich nehme eh, in der... Řečníky tady budu vyvolávat postupně nejprve ještě dvě otázky, potom obdrží slovo experti. Nejprve pan Van Nistelrooy, prosím. Děkuji za ta blahopřání a tak dále, ale vážně. Když se podívám na první dokument, mám jenom ten první, ostatní snad přijdou. Když se podívám na stranu 6, tak je tam zásadní potřeba objasnit definice, standardizaci, celý ten rámec a vy jste odborníci celá léta, hodnotíte to, jak vypracováváme politiku soudržnosti a teď, jak vlastně se rozšiřuje v tom společném strategickém rámci. Můžeme tedy pokračovat tak, jak je to sformulováno zde, protože nejde jen o objasnění. Bylo by to, mělo by to být formalizováno na jiné úrovni, takže to je veliký rozdíl. Měla by komise přijít s novým návrhem, nebo jak hluboko jde ten problém, který formulujete na straně 6? A potom obecnější otázka. Co očekáváme během krize? Že z veřejných rozpočtů tedy půjde podpora eh, do eh, regionu a tak dále. Máme tady řadu zemí, jako je třeba Bulharsko. Očekáváme, že to někde vezme nějaké peníze z veřejných prostředků a nebo se to bude roz, řešit přímo v místě, kde lidé žijí, to znamená ve městech a v regionech, kde se snažíme zapojit eh, privátní kapitál k rozvoji měst. Jinak před námi je období méně intenzivního využívání fondů. Co tedy očekáváte od celé té věci? A potom otázka na kolegu z regionu Kampanila. Kampanie. My jsme tady měli pana Barku a ten řekl, mini, ministra, ministra Barku. A on řekl, že v Itálii vlastně eh, se zasloužil o, jaké, o jakýsi průlom, protože interven, intervenoval z vnitrostátní úrovně, eh, kdy vlastně znásobil efektivitu využití těch peněz. My jsme uh, slyšeli řadu stížností na to připravované nařízení, ale myslíte, že zásah z vnitrostátní úrovně do toho systému výkonnosti mohlo, mohlo by to přinést nějaký pozitivní Eh, výsledek v, tom, v té smlouvě o partnerství se stát bude přímo zapojovat. A konečně ty ukazatele, o nichž byla řeč, co, jak vy hodnotíte ten, eh, tu dosahovanou výkonnost? Konstance Kriel. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Konstanci Krel. Děkuji, pane předsedo, děkuji expertům, bylo to zajímavé, ty přednášky, reflektuje to do jisté míry to, co už celé měsíce zde ve výboru debatujeme. Nebudu opakovat otázky, které zde zazněly a mně vždycky leží na srdci otázka zjednodušení. E, zní to skvěle a pětkrát nebo šestá, šestkrát tady mluvíme o tom, že je, eh, nebo ho, hovoří se o tom, že se tady pětkrát, šestkrát kontroluje jeden projekt a že je to zbytečné, ale kde a jak bychom to měli naformulovat? Přece to nemůžeme vepsat eh, do těch eh, Eh, obecných ustanovení, protože eh, městský účetní dvor, eh, spolkový účetní dvor, ty už to všichni akceptovali, že se to tak má dělat, potom Evropský účetní dvor, dvůr už to akceptoval, že se to takto dělá, německý, italský, dánský, španělský účetní dvor už se tím také zabývá. Zní to sice dobře, ale jak bychom to vlastně ve skutečnosti měli realizovat? Máte k tomu nějaký skutečně konkrétní návrh? Ok, jetzt kommt die erste... Teď tady, teď, teď tady první uh, kolo odpovědí uh, expertů a začneme panem Bachtlerem. Prosím, abyste byli struční ve svých odpovědích. Když byly otázky tak dlouhé, budou muset odpovědi být stručné, ale všechno to zvládneme. Já se pokusím o stručnost otáz, odpovědí k té první otázce, kterou položil pan Olbricht. Odpověď zní takto. Eh, když jsem viděl ten strategický rámec, tak pořád si myslím, že by to měl být legislativní akt eh, komunitární strategické eh, pokyny byly legislativní směr. Eh, pardon, akt a strategický rámec by eh, měl být jaksi eh, výraznějším dokumentem s větší silou a vidíme tady značnou možnost jeho posílení, jak už jsme to říkali, zejména pokud je o územní dimenzi. A musíme mít tady také závazek ze strany rady ohledně toho, co se navrhuje v tomto rámci. Pak eh, k otázkám pana Van Nistelrooye eh, co se týče cílů a nebo strategického rámce, tak k cílům, prosím, k cílům my spíše souhlasíme s tím, co říkal Nikolas Martin, že tady se provádějí významné změny ve smyslu toho, co se očekává od politiky soudržnosti, co do soudržnosti a co do výkonu. A zejména z tohoto důvodu máme pocit, že je třeba to dále vyjasnit. E, například v minulosti byla politika soudržnosti kritizována, že se tady znásobují cíle a že není jasno v tom, jak významné různé cíle jsou. Když se podíváme na jednotlivé programové strategie, pak mimo jiné očekáváme jasně nastavenou hierarchii od e, celkového poslání až dolů ke konkrétním cílům a Eh, k prioritním cílům. Zatím nemáme pocit, že by tady bylo dostatečně jasno, co se týče hierarchie cílů. Nejedná se nutně o nový návrh, o to nám možná ani nejde, ale prostě o vyjasnění stávajícího návrhu, buď prostřednictvím nového článku, anebo s použitím některých ze stávajících článků, aby se vyjasnilo to, co je ještě třeba. Dobře. Dalším, další uh, expert, kterého bych požádal o reakci, je pan Gagirios Itálie. Eh, děkuji, pane předsedo. Děkuji eh, s vaším dovolením. Já jsem se nezajímal, pardon, nezabýval orientačními cíly, ale myslím, že sedmiletý tuhý plán nám neumožní eh, řešit krizi. Je těžké teď si nastavit cíle když eh, možná za dva nebo tři roky ty cíle budou jiné, a to už nemluvím o tom, co bude za sedm let, budeme-li mít sedmiletý plán. Já jsem se snažil hlavně zaměřit se na problémy řízení v souvislosti i s tím, co říkal pan Olbrich. Možná my už jsme se jakoby rozhodli o tom, jak to v budoucnosti bude. Zdá se, že to je přístup, protože auditor komise už teď podává výklad redovolator návrhu nařízení, jako kdyby to už nařízení byla se zákonnou silou. E Vrátil bych se ještě k tomu, co bylo před chvilkou řečeno o finančních nástrojech. Jsme tady všichni snad technici a nejenom politici. Takže jistě rozumíte i technickým záležitostem. Eh, finanční nástroje Jessica a Jeremy respektive komise se tady chová jako eh, kdyby nařízení na rok 2014 až 2020 už bylo přijato a vstoupilo v platnost. Já bych chtěl ale jenom zareagovat na to, co říkala paní Král eh, ohledně kontrolních systémy. Už jsem jich viděl pět. Byl první, pak druhý, to Lada a pak eh, monitorování na úrovni komise, na úrovni parlamentu, pak národní eh, kontrolní úřady a Evropský účetní dvůr, takže jich je dohromady v podstatě šest. A já jsem se snažil eh, se zmínit zejména o sociální, ekonomické situaci v regionech. Je to, vypadá to hrozně. My teď mluvíme o monitorování, ale některé regiony jsou téměř zničeny. Máme tedy velmi obtížné zkušenosti. My se snažíme vstoupit eh, do dialogu s auditory komise a využívat kontrolní seznam schválený na, na evropské úrovni. Ale pak máme také třeba Ehm, kladné zkušenosti eh, spolupráce mezi národními kontrolními orgány a účetním dvorem. Já jsem na začátku řekl, že těch orgánů je šest, ale možná, nebo úrovně je šest, ale možná, že by se dalo říci, že jsou víceméně tři. A když to eh, ze šesti zhustíme na tři, tak to bude mít eh, pozitivní aspekty možná, že v tom souboru opatření legislativních by alespoň měla být takovéto návrhy a alespoň tím by se měl parlament zabývat. Děkuji. Děkuji za tu poznámku. Mám ještě otázku na experty. My jsme si tady napsali pana Trelinga a také pana Molofa. Zapomněl jsem ještě na někoho. Pane Lohajde, vy jste byl také tázán, takže tito tři experti by ještě odpověděli. A nejprve pan Trilling. Děkuji. Otázka eh, se týkala toho, kde by se měl objevit seznam indikátorů. Ano, my se domníváme, že cíle by měly být propojeny s tematickými cíly. Nicméně a nyní tedy odkážu na to, co eh, říkali pan Martin a Lohajdr, to, co jsem představil, je ta nejkomplexnější rovina. Umím si představit evropské cíle, které jsou stanoveny v rámci národních rámců eh, o tem, nebo v souvislosti s tematickými cíly. A tím se také dostávám k otázce toho, jak spolehlivé ty cíle jsou, jakou mají vypovídací hodnotu. Když tedy půjdeme o úroveň níž eh, k těm eh, investičním prioritám a když půjdeme ještě o krok dále, tak stále ještě tomu bude tak, že členské státy si mohou stanovit velmi konkrétní cíle a musí eh, tedy navrhnout indikátory výsledků nebo výstupů, které s tím souvisí. To znamená, že to můžeme pojímat takto na různých úrovních. A e, v důsledku toho tedy nařízení o ERDF a ESF jsou tedy dokumenty, kde je možno navrhovat dodatečné výsledkové indikátory e, v souvislosti nebo na úrovni Eh, těch investičních priorit. Pokud jde o výkonnostní rezervu, tak já to vidím také v souvislosti s cíly a také v souvislosti s dalším navrhovaným mechanismem, to znamená eh, se sankcemi, které budou uvaleny, pokud členské státy nedosáhnou cílu. My to vidíme jako velkou demotivaci, pokud tady budou stanoveny příliš ambiciozní cíle v různých oblastech. Děkuji. Děkuji. A nyní dostane slovo pan Mulov. Prosím. Pokud jsem správně porozuměl otázce, tak mám říci, jestli je možné tu mít místní úroveň a na ní kombinaci mezi fondem soudržnosti a soukromým financováním. Jinými slovy, zdá je možné tedy tyto fondy absorbovat. Pokud jde o neformální regionální strategie nebo strategie pro neformální regiony, domnívám se, že v takovém případě je možné, aby několik obcí při, přineslo nebo předložilo uh, účinné projekty, které budou mít velkou návratnost. Mohou se v této souvislosti spojit se soukromým sektorem a já se domnívám, že uh, Díky tomu se nám podaří dosáhnout lepších výsledků a také budeme schopni lépe absorbovat fondy. V tuto chvíli čelíme eh, tedy tomu postupnému procesu, byť ty fondy jsou absorbovány, tak nejsou využity, nemá to žádný praktický dopad a užitek. Pokud by tedy projekty odpovídaly zájmům soukromého sektoru, dosahovali bychom lepších výsledků. Já jsem se tedy přimlouval pro za tyto strategie a také jsem chtěl podpořit plánování, které se opírá o místní rozvoj. Děkuji. Děkuji. Nejprve k té otázce, jak eh, to zjednodušení tedy uvedu do praxe. Mně je jasné, že nemůžeme v rámci nařízení mm, dát Evropskému soudnímu dvoru za povinnost, aby to přijal. A naopak regionální soudní dvůr e, nemůže e, tedy něco předepisovat parlamentu nemůže, si, nemůže zasahovat do cizích práv, to je mi jasné. Samozřejmě, že na evropské úrovni bychom mohli říci, že Evropský soudní dvor to nepřijme v tomto nařízení, ale v jiném dokumentu to by byl takový přístup, eh, který by tady vedl k tomu, že bychom eh, soudní nebo účetní dvory spojily v rámci eh, nějaké dohody a řekli bychom, že by eventuálně byla možnost eh, ty věci akceptovat. Já si myslím, že eh, samozřejmě musíme dále vyjednávat a dospět k nějakému řešení. V praxi by to mohlo mít velký dopad. A ještě jeden komentář na téma těch toho uzavírání účtů a zpráv, protože komise řekla, že to je možné. Já bych si k tomu dovolil vznést jednu poznámku z praxe, jednu výhradu. Eh, ty projekty jsou většinou víceleté. To znamená, že ty výsledky eh, na roční bázi jsou většinou relativní. Ale eh, kromě toho jsou tu různé zprávy nebo různé, různá období pro výkaznictví. A proto je důležité, aby tady byly jasně a stanovené a jednotné termíny, jednotná období, aby se to navzájem nelišilo. Protože pokud se tato období liší, tak to zvyšuje administrativní zátěž a kromě toho to vede k nesoudržnosti. Proto tedy prosím, abychom se zamysleli nad tím, jestli to nemůžeme eh, zjednotit a jestli tady nemůže být jednotné eh, období pro eh, zúčtování. A nyní tedy hm, paní Elizabeth Schröter, máme ještě 15 minut, to znamená, že dám slovo ještě třem poslancům a následně budou mít experti možnost se k tomu vyslovit. Děkuji. Já uh, chci ještě k tomu poslednímu návrhu, alespoň tu část, kde evropské kofinancování vlastně se přizpůsobuje regionálním předpisů a tak dále a tam je možné pomocí toho vyřešit tu e, podměnost. Ale ty otázky, co se týče ukazatelů, e, od expertů e, jasně zaznělo, že ty ukazatele musí být na různých úrovních. Problém spočívá v tom, že máme ty takzvané společné ukazatele, ty jsou měřítkem, a ne výsledek. A pak zazněl protiargument, proč to tak je a proto podle mě vystává otázka, jestli bychom vlastně ten návrh neměli tedy zvážit pana Trilicha, že tedy bychom měli mít ukazatele navázány na cíle a na výsledky. Mě by zajímalo, jak tedy postupovat. Je třeba postupovat tak, že vlastně na jedné úrovni si stanovíme evropské ukazatele a na druhé straně seznam doporučen, doporučení různých e, ukazatelů podle, podle e, odvětví a tak dále. To by mně přišlo logické a proveditelné a možná, že by to také šlo směrem, jak navrhoval Jan. A pak je otázka tedy, co udělat na evropské úrovni, na vnitrostátní úrovni a poskytnout to jako nějaký seznam návodu A potom ještě jedna otázka, co vlastně tady vypadlo, je důležitý bod evropské eh, legislativy a to je vlastně strategická kontrola eh, vlastně eh, dopadu na životní prostředí. Jak toto vlastně e, zapojit e, do lepšího hodnocení výkonnosti? Děkuji za tuto otázku a dále Michal Tere. Děkuji, pane předsedo. I za liberály chci srdečně poděkovat přednášejícím. To, co zde zaznělo, e, mi poskytuje tedy řadu podnětů. Vyplývá z toho, vlastně otázka, jestli jsme si jako Evropský parlament dali správný úkol, protože máme tady za úkol vlastně také harmonizovat společné předpisy pro financování a harmonizaci a pan Lohajde eh, zde položil otázku, jestli eh, v oblasti eh, EFRE a v oblasti dalších fondů vlastně se projevila značně vyšší chybovost. Bohužel musím toto potvrdit e, i e, ze své funkce. E, v tomto směru bohužel chybovost zrostla dokonce třikrát nebo ještě více a proto je logické, že komise tedy řekla, že je třeba změnit pravidla a pakliže k tomu nebude vůle a to zjednodušení je pro nás, liberály, velice důležité. Tady chceme přijít s návrhem, tak potřebujeme odpověď, jak vlastně dosáhnout toho cíle snížení chybovo- chybovosti a zároveň efektivnějšího využívání prostředků. To je tedy moje otázka na vás. Jaké konkrétní návrhy byste mohli nabídnout, pomocí nichž bychom mohli eh, zajistit, a k tomu potřebujeme určitou páku, také Evropská eh, unie nemůže nutit k ničemu Eh, eh, státní účetní dvory, ani eh, nemůžeme nutit státy, aby posílili své vnitřní rozpočty. My můžeme vlastně přijímat jenom pravidla na unijní úrovni a proto také, co se týče oprávněné otázky kolegyně Krell, máte ve svých vlastně oblastech nějaké konkrétní návrhy, jak u vás ve vašich členských státech Ehm, účetní dvory posilují ty kontrolní postupy, třeba by se i Evropský účetní dvor mohl eh, poučit, tak, aby bylo možné postupovat efektivněji. Proto tady moje otázka na vás, jestli, by, jestli jste také vypracovali takovéto návrhy, které bychom mohli zmínit Eh, tedy v hovorech s těmi, kteří potom mají na starosti využívání eh, prostředků na té vnitrostátní úrovni. Jens Geier. A na podporu eh, předsedy našeho výboru ano, chybovost se skutečně značně zvýšila, regionální fondy zůstávají achelovou patou v této oblasti, v této oblasti máme chybovost nějakých 7,7%, to naprosto jasně řekl Evropský účetní dvůr, mohla by klidně být i o 3% vyšší nebo nižší, ale 7,7% jako pravděpodobná eh, chybovost, to je skutečně příliš mnoho. A nejvyšší nebezpečí, které stojí před eh, politikou soudržnosti v momentální době, je to, že Eh, vlády členských států si všimnou této chybovosti a řeknou, že vzhledem k tomu, že se ty peníze nevyužívají čistě, takže nebudou tolik přispívat. A co se týče dalšího, eh, účetní dvory mezi sebou eh, komunikují, jak mohou, ovšem fungují podle neúplně stejných norem. Jak to je rozdíl jako mezi katolíky a evangelíky do té doby, doby než se to podaří všechno Eh, zjednodušit a eh, sjednotit, to už tady nebudeme my všichni sedět, ale spolupracovat se musí. Moje otázka na odborníky je tato. Eh, zkoumali jste někdy, proč vlastně vzhledem k tomu, že pro, nebo že probíhá tolik kontrol, ta chybovost neklesá, protože my víme přesně, kde k těm chybám dochází. A pan Kadžulo Eh, to popíral, co se týče jeho regionu, že by tam byly, bylo šest kontrolních eh, úrovní. Eh, já vás chci opravit. Evropský parlament tady neprovádí žádné kontroly, k tomu nemáme žádnou příslušnost. a přitom Itálie odpovídá za každou pátou chybu v politice soudržnosti. Takže ta chybovost skutečně je veliká. Takže chci se zeptat, jestli jste zkoumali, kolik správní problematiky vyplývá z toho, že vlastně eh, ty vnitřní předpisy nejsou vlastně jednotné s unijními, že vlastně eh, tady jsou odlišné podmínky a předpisy pro eh, ty příjemce. Některé věci totiž se z unijní úrovně nekontrolují vůbec, protože to mají na starosti vnitrostátní, eh, vnitrostátní eh, úrovně. Eh, děkuji. Děkuji. Dobře. Nakonec se jedná o peníze a opravdu se tady ptáme odborníku na, odborní, na peníze jako člen i rozpočtového výboru. Já bych se pana Baklera chtěl zeptat. Já, eh, eh, týká se to vašeho slajdu na páté stránce když napravíte problém, to, ovšem to se vám nepodaří žádným návrhem zařídit, protože vždycky čert je v podrobnostech a celá je ta konstrukce, jak budou alokovány peníze do konvergentních oblastí, na soudržnost, na územní oblasti, zavádění, e, postupné vyvádění. Tam je příloha 2, kde je úplně jasný vzorec pro každý z těchto regionů. Můžete se podívat na druhou přílohu e, nařízení 1086 a vždycky si, nebo 3, pardon, a můžete si to vždycky spočítat spočítat. A nebo tam můžete uh, udělat nějaké politické eh, eh, uspůsobení. Dnes máme tady návrh od komise. IDG Regi vlastně dělalo škrty. Vidíte tady tuto stránku 162 mil... a tak dále. Já se vás chci jakožto experta zeptat, zda máte vůbec nějakou představu o tom, že pokud by komise podržela ty mechanismy, které už existují a kdyby je uplatnila na přechodné, méně vyspělé i vyspělé regiony, protože dneska vlastně tady máme prázdnou stranu, bianko stranu, tady je nový vlastně legislativní návrh, ale nikdo neví, například těch 162 miliard na méně vyvinuté regiony, nikdo neví, jak se to bude rozdělovat podporovat v rámci těchto regionů, nebo dejme tomu 53,1 miliard v rámci eh, rozvojových regionů. To tedy za prvé. A druhá otázka je úplně stejná. Hovoříme o zastropování, ale je to perverzní. To, jak to má fungovat, to není vůbec jasné místo 4 to bude 2,5, ale když se podíváte do přílohy 2, tak tam nic takového není. Tam je strop, který od 3,7 jde na 3,2 a ten strop je vlastně nižší. Takže co navrhujete? Pokud eh, děláte nějaký výzkum pro komisi, tak snad něco navrhnete. Protože když se zeptáte komise, to nemá představu, jak nebo proč by ten um, mechanismus měla měnit. A mm, já si myslím, že nakonec si to rozdělí těch pět největších uh, států, takže proto se na to ptám. Dobře, ještě pan kolega Celera, pokud bude další kolegyně Strošná, tak se dostanete také eh, na řadu. Já jsem někdo, kdo 15 let měl výkonnou odpovědnost a proto vím, že účetní dvory musí eh, dokazovat svoji existenci tím, že zkrátka eh, prověřují, kontrolují tak dlouho, než najdou nějakou chybu. Často jsou to formální chyby a proto říci, že ta chyba tedy zatím nic neznamená, dokud eh, nevím, co se zatím skrývá. Toto tvrzení je správné. Podle mého názoru se často eh, jedná o interpretační problémy. Eh, problematické to začíná být tehdy, pokud peníze Evropské unie jsou používány k jiným účelům, než bylo stanoveno. A já si myslím, že na tomto místě bychom měli tyto dvě situace pečlivě odlišovat. Děkuji. A nyní paní Ernst, prosím. Já vielen Dank. Děkuji. Dovolte mi, abych položila dvě otázky. První věc. Pan kolega z kampánie formuloval hezkou větu. Musíme znovu najít ducha otců zakladatelů. To znamená, že pokud hovoříme o regionech a jejich mnohosti, musíme se o to snažit. A zcela upřímně bych ráda něco řekla nebo bych ráda něco slyšela o té výkonnostní rezervě, protože eh, podle mého názoru je to spíše znejistění pro rozpočty daných regionů. Člověk neví, jak to bude vypadat. Například v roce 2019 já to nechápu. Eh, proč to chceme charakterizovat až takto pozdě. Možná by bylo dobré, kdybyste se k tomu jako experti mohli ještě eh, vyjádřit výkonnost, výkonnostní rezerva, měřitelnost to byla první otázka a nyní druhá otázka. To kouzelné téma zjednodušování. Já bych zcela vážně ráda věděla, o co jde. Vy jste hovořil o tom, že e, chybovost 7,5%, to je samozřejmě formální číslo, ale já bych se ráda zeptala, e, co ve velké většině byly ty chyby. Nemohly to být e, chyby, nebo nemůže tomu být tak, že eh, zjednodušení povede k tomu, že se chybovost eh, zvýší, proto bych ráda věděla, co se za těmito chybami vlastně skrývá. A kromě toho bych se ráda zeptala, proč je potřeba zavádět něco jako akreditaci. Jaká skutečnost, jaký důvod k tomu eh, komisi vedl? Proč tedy nutně potřebujete tu akreditaci? Proč ji potřebujete ke svému přežití? Já osobně Eh, tady žádný takový důvod nevidím. Děkuji. Dobře, a já nyní navrhuji, abychom přistoupili eh, k odpovědi expertů. Nicméně experti už nebudou eh, moci odpovědět na všechno. Pokud něco zůstane nevyřešeno, můžete to vyřešit bilaterálně. Každý dostane Každý nyní dostane slovo na dvě minuty, ne navíc, eh, zbytek můžete vyřešit eh, bilaterálně, takže nejprve obdrží slovo pan Bachtler a potom půjdeme po pořadě dále. Děkuji. Snad bych mohl jenom navázat. Firstly, um, já bych jenom navázal eh, na to, na co se ptala paní, týkalo se to strategického hodnocení. Životní, my jsme o tom tady nehovořili, ale zmiňujeme to ve zprávě. Myslím, že tady je značná možnost, kterou dává návrh komise prostřednictvím podmíněnosti, návrhu na podmíněnost, aby se udělal pokrok ve věci přístupu ke strategickému hodnocení životního prostředí jakožto prostředku pro zlepšování výkonu. Pokud eh, kritéria pro splnění Eh, ekologických podmíněností budou dodržovány v praxi. A ex ante hodnocení a vyjednávání se budou používat, a to takže efektivně, pak skutečně by mohlo dojít k pokroku v této oblasti. Co se týče transpozice směrnic, institucionálních uspořádání, strategií a tak dále. Pak bych se ještě vrátil k otázce pana eh, Godmanse, si myslím. Ten se zmínil o propočtech eh, v rozpočtu rozpočtových výpočtech. My jsme e, strávili značnou dobu, když jsme se snažili porozumět tomu, jakým způsobem se budou provádět alomace a proč, alokace a jak se budou dělat e, odhady, co budou dostávat členské státy. Tady je mnoho významných neznámých, ale je tady jedna zásadní věc. Totiž, jakým způsobem minulé alokace budou rozhodovat o budoucím financování, jak je to v návrhu komise, na rozdíl od eh, toho, že by se rozhodovalo podle současných potřeb členských států. To je důležitá věc zásadního významu. My si myslíme, že je tady celá řada oblastí, kde jsou problémy co do transparentnosti. Není například úplně jasné, jaké alokace se budou provádět vůči eh, přechodným a vyspělejším regionům. A jak metodologie na jakých zásadách budou spočívat meteorologie? Bude to, do jaké míry se uplatní minulý eh, status uznatelnosti eh, podpory pro kategorii přechodných regionů, jestli se to bude počítat podle HDP, ale není asi úplně možné přesně říci, co dostanou jednotlivé regiony nebo země. A tudíž doporučujeme, aby ta kritéria pro alokování fondů pro přechodné a vyspělejší regiony byla vyjasněna. Také se tady hovořilo o zastropování a tady je několik věcí proč se ty, ty stropy sem původně za, zaváděly. To se nejprve bralo jako absorpční strop, když se to zavádělo a mělo to své důvody. V tom smyslu, že jsme věděli z předchozích zkušeností, že jsou tady určité limity ohledně toho, eh, jaké přílivy peněžních toků jsou e, země schopny zvládnout. Máme e, příklady e, těch států, které jsou bohaté na ropu. Například se uvádělo 4 až 5 HDP jakožto odůvodnění uplatňování stropu. Ale takovéto důvody už vlastně neexistují v souvislosti s absorpcí, protože teď už hovoříme o daleko nižším čísle. A teď už je to vlastně součást metodologie na základě které se e, určuje, co země dostanou jak v rámci celkových e, alokací. A co nás tady zneklidňuje? Jakým způsobem se bude uplatňovat zastropování v poměru s HDP? Znamenalo by to, že méně e, skvětající země by měly snížené fondy, zatímco ty země, kde by sice se více rozvíjelo hospodářství, ale narůstaly by tam rozdíly, tím pádem by dostávaly víc. Děkuji, děkuji nám slovo panu Zulikovi. Dvě minuty. Děkuji, budu velice stručný. Dva body, které zde zazněly v těch otázkách. Jeden se týkal krize a do jaké míry je třeba změnit financování i ze soukromého kapitálu. V tom současném návrhu eh, ten obnáší velké nebezpečí, že regiony, které trpí nejvyššími, největšími nedostatky schopnosti dobré zprávy, že, zprávy, že budou mít velkou práci toto všechno implementovat. A e, otázka stojí tak, že až tedy to budeme hodnotit za pět let, tak uvidíme vlastně, že právě tyto regiony dostaly velice málo peněz a budeme se ptát eh, vlastně na co ta regionální politika a regionální financování vůbec je. Co se týče ukazatelů, co mi v té debatě scházelo, když hovoříme o provázanosti ukazatelů eh, výsledků a, cí, a cíle a ukazatele eh, výkonnosti musí nám být jasný model politiky za tím vším, jakým způsobem výdaje na konkrétní projekt, konkrétní eh, politiky povedou k těm ukazatelům eh, výstupu. A pak, když tento proces nejsme schopni naspecifikovat, potom ty ukazatele výstupů sami o sobě nebudou mít žádný smysl, protože budeme měřit něco, co nebudeme schopni potom provázat k výdajům. Děkuji a slovo má pan Trelink. Děkuji. A máme různé úrovně ukazatelů výsledků, ano. Myslím, že na úrovni tematických cílů potřebujeme cíle a ukazatele, které e, reflektují e, úspěch na evropské úrovni a jak členské státy dosahují těchto cílů, ale zase pro doladění a pro monitoring a pro proces hodnocení tady potřebujeme ukazatele, které jsou specifičtější, které půjdou z vnitrostátního až na regionální úrovně, úroveň. Co se týče Eh, strategického hodnocení dopadu na životní prostředí. To je jediný právně zakotvený nástroj, který by měl zajistit ekologickou integritu a koherentnost politiky v těch operačních programech. Eh, komise odkazuje na toto hodnocení v návaznosti na eh, i hodnocení biodiverzity a ochrany klimatu a hodnocení ex ante. Myslím, že ta podmíněnost ex ante, která by měla zajistit eh, eh, harmonii s, s SAE, eh, to je správné, ale je příliš pozdě. Já jsem si všiml, že ty země, které mají méně zkušeností s SAE, že tam se ukazuje, že zkušenosti z minulého programovacího období nebyly příliš Eh, úspěšné, protože se ukázalo, že SAE neovlivnilo program, eh, to programování a proto je třeba už začít provádět směrnici o SAE a ještě další aspekt, to je otázka zapojení partnerů do tvorby programů, implementace a monitoringu, to je všechno také součástí SAE. To by mohlo zlepšit účinnost a efektivitu všech eh, účastněných aktérů, kteří se podílejí na tomto procesu a to je důležité, protože ten předpokládaný etický kodex jasně poukazuje jak na výhody a tak také předepisuje minimální normy a osvědčené postupy, jimiž by se mohly členské státy řídit a schválit to na vnitrostátní úrovni. Děkuji. Náš čas bohužel vypršel. Máme už čas jenom na jednoho experta. Můžete se nějakým způsobem mezi sebou dohodnout, kdo odpoví, kdo si vezme slovo. Pan Lohajde tedy. Na téma ukazatelů ještě poukaz na regionální úrovni bychom mohli hovořit na základě nulové hypotézy, to znamená, co by se stalo, kdyby se neudělalo nic a porovnat to s tím, co, co by se stalo, kdyby se něco udělalo. Potom k tématu té chybovosti chybovosti chci položit otázku, jestli věříme, že nějaký nový orgán sníží chybovost a nebo ne. A e, jak také, jak také omezit náklady té chybovosti. To je náročná otázka. A tady vlastně to, ta nová orientace cílů eh, by mohla poslyš, poskytnout odpověď. Jde o to, na jaké úrovni budeme provádět monitor, monitoring a jestli tím dosáhneme těch cílů, které chceme. A co se týče auditů, jednodušší by bylo, kdybychom auditovali společně. Potom by se mnohé z těch otázek eh, sami vyřešili, protože by se vlastně potom eh, ten audit prováděl v jedné organizaci a jestli se k tomu dodají dvě různé eh, eh, sady údajů ze dvou států, to by nevadilo. Děkuji všem za účast, děkuji všem expertům za to, že nás přišli navštívit do Evropského parlamentu a podíleli se na této debatě. Myslím, že my jsme se dnes mnoho dozvěděli o plánu tedy toho realizace toho programu, co nás čeká, jaké problémy ještě. A teď se dostáváme k nařízení. Tady eh, eh, vítám eh, kolegu Deba, náš Delebar, náš zpravodaj je Joachim Celer a já mu dám eh, slovo na půl minuty. Jde o změnu nařízení 1082-2006 eh, parlamentu a rady z 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci, co se týče vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a zavádění seskupení tohoto typu. To už samo o sobě tento název mluví za mnoho, ale jistě pan Delebar nám vysvětlí, o co běží a jak eh, se k tomu výbor regionu postavil. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se. Já nejsem autorem tato poezie, která vedla k názvu této zprávy. Chci pouze říci, že e, se to debatovalo 15. února na výboru regionu a výbor regionu se postavil za návrhy změn Evropské komise v tom smyslu, že naše vize reálně přispěje ke zlepšení fungování evropského se skupení pro územní spolupráci ESUS. Není to nový nástroj, existuje již několik let a upozorňuji kolegy z Evropského parlamentu, že e, už vzniklo 23 takovýchto seskupení již se účastní více než 150 regionálních orgánů v 15 evropských zemích a má to dopad na asi 22 milionů Evropanů, kteří jsou združeni na, těch, na tomto území. Asi 20 dalších ESUS se nyní eh, vytváří, takže nejde o žádný experimentální nástroj, je to nástroj, který už má zkušenosti chci připomenout, že revize tohoto nařízení není spojena s přeskumem strukturálních fondů. Nám to bylo prezentováno ve stejné skupině, ale toto může fungovat bez evropského financování, neboli nejde o propojení s regionálními se strukturálními fondy. Proto výbor regionu poukazuje na význam tohoto nařízení i přesto, že nemá dopad na evropský rozpočet. Je třeba to schválit co nejdříve a nemusíme přitom čekat na schválení celého legislativního balíčku politiky soudržnosti, což je předmětem vaší současné práce. Bohužel současné předsednictvo rady nezdílí tento názor zřejmě, váha a nechce tedy eh, odlišovat ESUS eh, od toho balíčku eh, politiky soudržnosti. Já se domnívám, že jde o významnou politiku. Je důležité, aby to nemuselo procházet mnoha etapami přeskoumávání balíčku strukturálních fondů. A takže možná by to bylo přeskoumáno až za kyperského předsednictví. Ještě toho není a doufám, že poslanci nám pomohou tento proces uspíšit. Vstup v platnost tohoto nařízení, které bude změněno a opraveno, bude zdrojem nové energie pro e SU v bezpečném právním rámci, což bude užitečné pro řadu územních regionů v, eh, v Evropské unii ty pozměňovací návrhy výboru regionu nemění ten návrh Evropské komise, spíš nám jde o zjednodušení využití ESUS tak, abychom se vyhnuli různým interpretacím v členských státech a Nechceme tady provádět žádnou vyčerpávající analýzu pozměňovacích návrhů. Výbor regionu doporučuje definovat objektivně hypotézy, kdy může členský stát odmítnout vytvoření ESUS, eh, včetně těch, které jsou vytvořeny na vnějších hranicích Evropské unie a výbor eh, regionu navrhuje zrušit povinnost eh, připojit seznam aplikovatelné nebo platné legislativy eh, pro eh, ustavení ESUS, to je taková legislativní mlha, která by se zde tvořila. My chceme, aby fungovalo partnerství s podniky, které jsou pověřeny řízením a veřejnou službou, protože problém dopravy, pakliže jej chceme řešit mezi dvěma pohraničními regiony, by se měl řešit právě takto. Chceme také, aby stávající ESUS měli příznivější podmínky v rámci nového nařízení, to je nezbytné, a také, aby se to dostalo do úředního věstníku a do přílohy, to je návrh nařízení výboru regionu, by mohl tedy sehrát úlohu platformy ESUS a mohl by také provádět kontrolu. Tolik tedy, pane předsedo, k tomuto bodu. Potřebujeme spolupracovat s parlamentem, potřebujeme politickou podporu a ten návrh je sice odborný, ale umožní zlepšit stávající systém a nemá rozpočtový dopad na následující programové, programové období. Na základě revidovaného návrhu by bylo možné jej schválit rychle a ten eh, virus ESUS bychom mohli rozšířit i do členských států, které ještě fungují příliš konzervativně a staví se zdráhavě eh, k územní spolupráci nad rámec svých administrativních hranic, ale tato účast je jedním z prvků, který jim umožní se opravdu rozvíjet. A ve stejném smyslu podporujeme rozšíření použití ESUS i v dalších odvětvových politikách Evropské unie, nad rámec politiky soudržnosti. Proto také chci a děkuji vám za to, že jste mi dal slovo, ale chceme, aby poslanci akceptovali filozofii výboru regionu. Děkuji. Děkuji za tato slova a teď bych dal slovo našemu zpravodaji panu Celerovi a potom koordinátorům pokud zde jsou. Ja, vielen Dank, Herr Děkuji, pane předsedo, děkuji také panu Dalabarovi a výboru regionu, že se tak energicky eh, zasadil pro evropskou územní spolupráci. Jde o právní nástroj, který vlastně vyrostl v rámci výboru regionu, je to vaše dítě a já také beru vážně eh, to, eh, že by ten virus ESUS by měl skutečně se šířit. On už se eh, šíří, jde o eh, mladý právní nástroj, ale už více než 20 ESUS vzniklo. Mnoho regionů se chystá ESUS za, založit. A myslím, že je to nezbytný nástroj pro pro růst srůstání v rámci Evropy pro lepší spolupráci, protože v těch členských státech, kde jsou ty vnější hranice vněj, a také oblasti, kde jsou, které ekonomicky a sociálně nejsou tak silně rozvinuté jako centrální regiony. A Evropa může společně růst pouze, když také bude růst i na svých hranicích vnějších, a mnohé ty hraniční regiony si to uvědomují a chtějí to také oprávněně eh, zajistit. K tomu také ESU slouží. Komise si vede velice dobře, myslím, v tom dosavadním nařízení ESUS eh, ještě tedy rozšířila eh, tu působnost a otevřela možnost i regionům na vnějších hranicích Evropské unii spolupracovat eh, s regiony v sousedních státech a tím se také eh, podporuje eh, politika sousedství v tom regionálním, v té regionální dimenzi. A veřejné podniky by měly také získat možnost si zakládat ta seskupení a je možné také provázat do ESUS různé eh, typy podpory. Eh, pan Delabar také naštěstí zmínil potíže a problémy jednak eh, regionů a také výboru regionů. Existují, existuje určitá neochota v některých členských státech, ale i to, že vědí, některé členské státy nevědí, že vůbec existuje takovýto nástroj, Dokonce to nevědí ani eh, některé, některá generální ředitelství, eh, aby, abychom zabránili, eh, že by dokonce nějak pracovali proti tomuto novému, ne, proti tomuto nástroji. Je třeba podpořit přes hraniční regionální spolupráci, protože toto je pro ní velice užitečný nástroj. A co se týče dalším, dalších návrhů nařízení, tady jde o návrh nařízení, který představuje eh, dopracování, eh, rozšíření, není to nic zásadně nového a eh, překvapivě nejde tolik o peníze, nejde tolik o finanční vybavení, jako je to ve fondech soudržnosti a strukturálních fondech. A sdílím váš názor, že Eh, současné předsednictví bohužel eh, nějak eh, se nechopilo této příležitosti a proto bychom měli se společně snažit je na mnoha frontách přesvědčit, aby to udělalo. Děkuji za vaše připomínky a zlepšovací návrhy k ESUS. Eh, rád je zapracuji, jsou smysluplné ty návrhy a potom začne ta vlastní práce, ani ne tak zde ve výboru. Tady myslím, jsou kolegové přesvědčeni o uh, užitečnosti a nezbytnosti tohoto uh, nástroje, ale spíše se budeme muset snažit o implementaci, jako je to u jiných návrhů nařízení a Eh, co se týče dalších strategií Evropské unie a také vůči členským státům. Tady nás čeká ještě mnoho pr- přesvědčovací práce, počítáme s vaší podporou a eh, podpora našeho výboru, eh, o té vás mohu již předem ujistit. Děkuji pěkně, nebudem dlouho. Děkuji, nebude to dlouhé protože jsme se k této tematice vyjádřili už minule. Chtěla bych jenom ocenit práci pana Delebara. Všechno, co řekl, jak si myslím, z hlediska parlamentu je něco, s čím můžeme souhlasit. A také nerozumím dánskému, dánskému předsednictví. Nevím, v čem je problém, protože si myslím, že rychlé zavedení revidovaného nařízení by určitě přineslo velká pozitiva pro zakládání a fungování se skupení pro územní spolupráci. Možná, že chyba je také v informovanosti jednotlivých členských států. Možná, že mají obavy protože nemnozí se zatím zapojují do územní spolupráce a možná, že na poprvé eh, po prostudování tohoto materiálu se leknou, že to bude znamenat velkou byrokracii, eventuálně velké problémy. Ale zkušenosti ukazují a i to revidované nařízení ukazují, že takovéto územní spolupráce není třeba se bát, proto vítám také rozšíření cíle Ehm, územní spolupráce na veřejné podniky. Myslím si, že to přinese velké klady. U nás v parlamentu si myslím, by vůbec problém být neměl, jak už jsme o tom diskutovali. Ale, jak už řekl pan Delebar, bude třeba se snažit eh, dále zapojit kontaktní místa a dál to posunout. Děkuji. Děkuji. A, a François bude, bude poslední. Francová bude poslední. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, abych navázal na to, co tady bylo řečeno. Došlo už k významnému pokroku. Je to výborná iniciativa ze strany Unie, aby existovala takováto územní spolupráce aby z toho byl efektivní nástroj pro nové nastartování projektu Evropy. Jedná se také o rozvoj a konkurenční schopnost a tam to také bude možné využít. Zatím jsme to ještě nedělali. Jsou to jakoby si, jakési spící kapacity. Když se podíváme na přeshraniční kapacity, dochází tady k odcizení lidí, takže bychom měli zdůrazňovat, jak je to užitečné a postarat se o to, že aby to byl dobrý legislativní eh, soubor a nemá to vliv na rozpočet na Evropský fond pro regionální rozvoj nebo jiné nástroje pro spolupráci, ale tohle je věc velice logická, věc zdravého rozumu, tak si nemyslím, že by to mělo způsobovat nějaké problémy. A kdybychom tedy donutili dánské předsednictví, aby naslouchalo tomuto hlasu, možná bychom se k něčemu dopracovali. Ještě bych poprosila o vyjádření Michela Delbára. Ale Josef, ještě promiňte, já jsem se vás nevšimla. Mulțumesc, doamna președinte, foarte scurt, îl felicit eh, pe colegul. Paní předsedkyně, budu velmi stročný. Rád bych poblahopřál panu kolegovi Celerovi, ale také zástupci výboru regionu a tomu bych rád poděkoval za skvělý výchozí materiál, za výchozí dokument. Budu velmi stručný. Je naprosto jasné, že takovéto seskupení vytváří velkou přidanou hodnotu a to platí i o vlastním dokumentu. Místní samozpráva a mnoho dalších organizací bude, bude moci využívat tento nový nástroj. Pokud bude tato, toto nařízení schváleno, bude celá řada věcí jednodušší. Nesmíme zapomínat na to, že existuje uh, celkem 79 různých organizací a akreditačních orgánů, které musí v 27 členských státech toto nařízení eh, schválit. A proto to jedno konkrétní místo na evropské úrovni eh, je skvělá myšlenka. Myslím si, že by to vytvořilo velkou přidanou hodnotu. V čem spočívají rizika? Na konci dokumentu je o tom jasně řeč. Naprosto jasně je to formulováno. Já si myslím, že musíme začít právě tam. Všichni eh, se musíme mm, snažit právě o to, abychom ta, těmto rizikům zabránili. Kromě toho jsou uvedena eh, opatření, která by měla vést eh, k soudržné harmonizaci. Je tomu zkrátka tak, že právní interpretace nemůže být libovolná, rozporuplná a musíme zkrátka počítat s tím, že ti, Eh, takovéto seskupení tedy nespadá eh, do kompetence některých ministerstev. Ne všichni se musí vyjadřovat k regionálním záležitostem. Pokud tedy toto bude pochopeno jako základní poselství, pokud eh, bude dáno jasně na srozuměnou, že tato rozhodnutí musí být eh, učiněna na místní úrovni, tak podle mého názoru eh, se tento pracovní nástroj stane velkým úspěchem. Děkuji a nyní ještě paní Schmidt, prosím. Děkuji. Já nebudu opakovat to, co říkali kolegové přede mnou. Ráda bych poděkovala panu Celerovi za to, s jakou přesností sepsal svůj příspěvek. A kromě toho souhlasím s tou základní myšlenkou, to znamená s jedním kontaktním místem na evropské úrovni. Kromě toho jsou tu ale věci, kde musíme dosáhnout ještě určitého eh, pokroku. Například veřejná zpráva. Tady mají v jednotlivých členských státech Eh, tady máme v jednotlivých členských státech různé systémy, různé kompetence, například zaměstnance mají různý statut. já si myslím, že právě toto je téma, na které bychom se měli zvlášť soustředit. A já, nyní druhá věc. Práva místní subjekty, pokud mají být účinní na svém vlastním území nesmí být vyloučeni ze zprávy ESUS. Již nyní zažíváme obrovské problémy v této souvislosti a myslím si, že budoucnost takovéto strukturu, kterou vytvoříme v rámci ESUS, budoucnost taková, takovéto struktury bude podmíněna tím, že tady bude vzájemná soudržnost těchto celků. Děkuji. Děkuji a nyní mm, pan kolega, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, ani já se nebudu vracet k tomu, co již zaznělo, protože všechny příspěvky se v podstatě eh, vydávali stejným směrem. Řeč byla o užitečnosti ESUS, o tom, o tom že musíme postupovat s reformami rychle a pro, proto je důležité oslovit předsednictví rady a dát jasně najevo, že to rozhodnutí se musí přijmout velmi rychle. A to by samozřejmě celému procesu poskytlo novou dynamiku. Já si myslím, že počet těchto seskupení by se tím zdvojnásobil. 29. března se koná interinstitucionální konference právě o těchto ESUS a já si myslím, že při této konferenci budeme mít nepochybně příležitost hovořit o e, tomto tématu e, mezi Evropským parlamentem a výborem regionů, protože to není pouze iniciativa. V některých oblastech už to reálně existuje. Mohu vás ujistit, že ESU jsou nejlepší strukturou, pokud jde o zprávu na eh, různých úrovních, to znamená multi-level governance. Děkuji. Dobře. Můžeme tedy uzavřít tento bod a dostáváme se eh, k dalšímu bodu na našem programu. Je to zpráva o evropské územní spolupráci. Zatím tady nemáme pozici e, výboru regionu. E, bude se o tom hlasovat e, v květnu, to znamená, že pouze obdržíte slovo, abyste to prezentoval, pokud tedy chcete s námi dneska o tom diskutovat. Kiitoksia puheenjohtaja. On todella harmillista, että alueiden komitean edustaja ei ole... Je to veliká škoda, že tady nemáme žádného zástupce z výboru regionu, protože teď by byla vhodná doba to s nimi prodebatovat. Já jsem se ale dozvěděla teprve dnes, že se nedostaví tento zástupce. Doufám, že s nimi budeme moci spolupracovat a že budeme moci v budoucnu jejich názory zapracovat. Včera jste dostali aktualizovanou verzi tohoto pracovního dokumentu e-mailem. Eh, objevily se nové otázky. Od posledka všichni to máte před sebou, nebudu procházet všechny ty podrobnosti, není na to čas. Chci se zaměřit jen na několik věcí a detaily později. Nejprve rozpočet. O tom už byla řeč minule. Týká se to článku 84 obecného nařízení, takže by bylo dobré se zpravodajem o tom pohovořit. Myslím, že Evropský parlament a náš výbor by měl navrhnout 7 mimo těch 3,48 jak navrhuje komise. To je tedy stanovisko parlamentu ke zprávě Sanchez-Smith to si myslím, že je dobré, protože rozpočet nebude mít příliš mnoho prostoru pro manévrování a když začneme ze 7%, tak máme lepší šanci získat něco lepšího, než co navrhuje komise. Flexibilita mezi různými prameny, prameny A a B. Máme tady 15% mechanismus flexibility, to komise už pro toto období ne eh, navrhuje, což je špatné, ale argumentují, proč. Eh, vysvětlují, že ta flexibilita nebyla v uplynulém období využita, ale polovina států tuto flexibilitu využila. Proto si myslím, že bychom to měli zachovat i pro následující období. Pakliže tvrdí, že ty, to množství peněz v každém eh, tom pramenu se zvýší, je třeba jim připomenout, že ta jednání jsou stále v běhu a nevíme, jak dopadne finální rozpočet. Takže já budu navrhovat možnost zachovat flexibilitu těch 50% i pro toto období. A další téma, to jsem prodebatovala se stínovými zpravodaji, a to je podíl kofinancování. Komise navrhuje 75 eh, pro všechny členské státy. Já jsem pro. O té úrovni ještě můžeme později dále hovořit. To se týká článku 110 obecného nařízení takže bude potřeba prohovořit eh, to se zpravodajem eh, pro obecné nařízení, který tu není. Mám eh, ohledně mm, tohoto tématu jednu otázku na, kom- na komisi. V tom obecném nařízení v článku 111 nařízení společných ustanoveních, tam se hovoří o částce kofinancování ale ETC je, tam není zmíněno konkrétně. Je to součástí té adaptace nebo ne? A co se týče tematického zaměření, jak jsme slyšeli v právě uplynulém slyšení, jde o to se v ETC zaměřit na čtyři témata, ovšem to je velice náročné protože přeshraniční projekty jsou značně odlišné od ostatních programů. Navrhuji proto, abychom v ETC měli tři povinná témata a jedno dobrovolné téma a každý stát by si mohl vybrat. Ráda bych se od komise dozvěděla, jestli tomu něco stojí v cestě co se týče těch čtyř témat. A makroregionu. Z makroregiony je problém. Pakliže e, jsme toho názoru, že by si členské státy měly mít možnost vybrat mezi těmito tématy, tak e, co se týče makroregionů, budou se muset držet těchto čtyř témat a pakliže to tak bude, tak to může vést k problémům implementace těch makroprojektů. Takže to je třeba vyjasnit. Dále zjednodušení v nařízení o ECT se předvídá možnost, ETC se předvídá možnost nějak sjednotit kontroly a audit ale není to nutně krok ke zjednodušení programu ETC. Co se týče paušálního financování, já bych byla pro zavedení plošné sazby v ETC. O tom, jestli to bude právě těch 15 eh, může ještě být řeč. Já bych byla i pro vyšší úroveň, protože v menších projektech se někdy polovina peněz vydá na administrativu, takže by bylo dobré ten procentní podíl zvýšit. Co se týče spolupráce mezi různými fondy a kofinancování, včera byla řeč o nařízení o obecných um, ustanoveních a já jsem se ptala komise, proč v článku 88 toho nařízení o těch obecných ustanoveních e, se je ETC vyloučeno e, ze spolupráce mezi různými fondy. Jaký to má důvod? A bylo by možné, aby se tam ETC dostalo, protože e, pro spolupráci mezi ETC a ESF té by to prospělo. Bylo by možné podpořit zaměstnanost. To jsou tedy ty hlavní body. A v tom pracovním dokumentu je ještě řada dalších věcí i odborných aspektů. Ale já ty odborné aspekty ponechám na později My budeme hovořit o pozměňovacích návrzích během dalších dvou zasedání v květnu. A nyní bych ráda vyslechla vaše názory a budeme úzce spolupracovat se stínovými zpravodaji v budoucnu a doufám, že i poslanci se k tomu vyjádří. Asi by se chtěli vyjádřit stínový zpravodajová Marie Taras. Děkuji, paní předsedkyně. je třeba poděkovat eh, paní zpravodajce, protože eh, to je velice kvalitní a do podrobností vypracovaná zpráva. Eh, když mluvíme o budoucnosti politiky soudržnosti, musíme si uvědomit, že důležitá je evropská spolupráce na územní úrovni. To je důležité pro řešení krize a je to ku prospěchu našich občanů. Evropa bude fungovat pouze tehdy, bude fungovat na základě svých silných stránek. A tady vidíme příležitost. A takovéto příležitosti přeshraniční bychom měli maximálně využívat. Jsou tady otázky ohledně toho, jaký například si představujeme rozpočet. A ve zprávě žádáme o 7% navýšení. E, tady Komise navrhuje 3,8 e, a chceme-li být důslední, měli bychom i tady žádat to též. Pak je tady několik dalších podobných věcí. Odkud vezmeme ty další zdroje? E, z politiky soudržnosti. Tady je možná jedna jednoduchá alternativa. Musíme e, pohovořit s kolegy z výboru pro rozpočty a dalších, ale měli bychom si ponechat tady ambice. A pak konkrétně na komisi mám otázku týkající se alokace finančních prostředků. V mojí zprávě jsme žádali, aby se to dělalo na základě programu, abychom se vyvarovali nežádoucích efektů. V mém regionu momentálně

se, jsou projekty blokovány, protože španělská strana už eh, vynaložila veškeré eh, finanční prostředky. To je absurdní. Proto by bylo dobré, kdybychom se dozvěděli, co by se dalo dělat eh, v souvislosti s alokací fondů v přihraničních nebo přeshraničních regionech. Pak článek 4. Tady se říká, že financování se bude alokovat na ročním základě a že to bude záviset také na obyvatelstvu poštovy a to musíme myslet i na přínosy programu. Článek 7 odstavec F, tady se říká, že plán na financování se bude dělat bez nějakého um, rozdělení podle členských států, ale tady je snad rozpor, protože eh, geografická rozlišení je příliš omezená. Jestliže tady budeme mít 150 kilometrů rozlišení, slyšení. Pak se budeme muset zeptat, zda musíme ponechat tu 20% maximální sazbu. A pak je tady další e, dotaz ohledně kofinancování. Co se dá dělat? přes hraničním e, kontextu, tak, aby to bylo přitažlivé. Mělo by to být asi potom tady větší financování než na mainstreaming. Tady se říká 75 na územní spolupráci, ale to je stejné jako pro každou zemi. Územní spolupráce ale je daleko složitější z podstaty věci a nevím, jestli je tady zabudovaná dostatečná pobítka. komise by měla přehodnotit nebo znovu vyhodnotit ty sazby pro eh, spolufinancování. Pak ještě eh, otázky ohledně technické podpory. Musíme to asi vyjednávat pro každý případ zvlášť, zejména jednali se o malé programy. A pak je tady také aspekt koncentrace. Myslím si, že potřebujeme tady větší pružnost, aby to bylo efektivní. Mluvím o článku 5 teď. Zamyslet se také nad vyspělými regiony Tady je určité procento pro určité eh, pro jednotlivé regiony a pak je tady ještě něco jiného pro přeshraniční regiony. A já si myslím, že bychom měli dále spolupracovat s panem Olbrichtem a že možná bychom měli přeformulovat eh, cíl číslo 6, aby to zahrnulo i kulturu. A ještě bych ráda řekla, Důležité je, aby se spolupracovalo i se sociálním fondem protože by bylo určitě jednodušší, kdybychom měli jenom jeden fond, eh, kdyby to bylo. Eh, a co se Evropského fondu pro regionální rozvoj týče, jistě by se to neskomplikovalo. A pak ještě jsou ehm, tady ukazateli. Musíme také zjednodušit pravidla uznatelnosti. A co se týče zjednodušení řízení, kontroly, auditu, tady k tomu bych také měla připomínky. Například, aby se spojovalo několik orgánů, aby tady byla větší pružnost, certifikace, ale to potřebujete dobré řízení, expertní znalosti. A e, když chceme věci zefektivnit, ne vždycky to vyjde nakonec jednodušeji. A poslední poznámka. Nemůžeme říci, že region bude fungovat na základě územní spolupráce. Potřebujeme také eh, financování pro programy na základě příslušných cílů. Nechceme určitě, eh, abychom toto oslabovali musíme být schopni patřičně připravovat programy a dodržovat lhuty. A zase bych chtěla paní zpravodajce poděkovat za její práci a poděkovat ji i za ochotu ke spolupráci. Děkuji a nyní Franca Alfonzi. Děkuji. Děkuji za tuto zprávu. Já si myslím, že je nutné si uvědomit, že tu existují nejrůznější situace a že programy v rámci přeshraniční spolupráce mohou vypadat eh, rozličně eh, v závislosti na tom, jestli se jedná o přímořskou oblast, o rovinu nebo o horskou oblast. Já si myslím, že právě eh, proto je velmi přitažené za vlasy, pokud to chceme všechno omezovat na několik málo témat. Vypadá to e, jako velké zjednodušení, velká simplifikace. Komise navrhuje e, tematické osy pro Evropský fond pro eh, regionální rozvoj je to možná dobré, ale já si myslím, že v této souvislosti to přiměřené není a proto se tedy přimlouváme za to, aby tady byla zaručena větší flexibilita. A kromě toho je tu ještě jedna záležitost, která nás všechny zajímá a která se eh, týká především těch, kteří pocházejí z ostrovních oblastí. Já si myslím, že ta zpráva je zaměřena hodně pevninsky 150-kilometrové pásmo. Možná, že ostrov může ležet daleko od eh, hustě osídlené oblasti od nějaké hustě osídlené sousední oblasti. To znamená, že nepochybně musíme ostrovy vyjmout eh, z těchto kritérií. Dejme tomu Korzika. Rád bych ji uvedl jako příklad. Eh, ta by vůbec nemohla spolupraco- spolupracovat s Baleárami a já si myslím, že to by bylo absurdní. Na tom tedy trvám. Veškeré ostrovy by měly mít možnost eh, vyvíjet nějakou přezraniční spolupráci. A kromě toho bych rád řekl ještě jednu věc. Výše finančních prostředků pro přeshraniční spolupráci, kterou navrhuje komise, je velmi skromná. Já si myslím, že parlament navrhuje jinou částku, která mnohem lépe zohledňuje rostoucí poptávku a také e, nástroje, které s tím souvisí. Potřeba teritoriální spolupráce bude dále růst a já si myslím, že musíme prověřit to, co dostaneme za jedno euro v jiných programech. Já si myslím, že e, zvláště v oblasti teritoriální spolupráce je ta hodnota jednoho eura velmi vysoká, přidaná hodnota je vysoká, to znamená, že bychom se na to měli soustředit. Já si myslím, že to je pokrok. Nechceme to spochybňovat, ale v každém případě to musíme dále rozvíjet. Děkuji. E, Děkuji. A nyní má slovo komise, pokud se chce vyjádřit. Prosím. Thank you very much. Děkuji, paní předsedající. Dovolte, abych se vrátil k některým konkrétním bodům, které zde zazněly. Zpráva je jasná, jasně prezentována. otázce křížového financování a více fondů. Proč je to ehm, konkrétně vyloučeno z ETC v článku 88 nařízení o společných ustanovení. To je třeba vidět v kontextu konkrétních ustanovení nařízení ETC, tak jak je to propojeno s tematickou koncentrací, což poskytuje skutečně širší flexibilitu. Proto také podle komise není nezbytné tato ustanovení mít, protože v nařízení o ETC je zmíněna konkrétní možnost financovat investice v rámci investičních priorit podle nařízení ESF. Takže tam je zabudovaná flexibilita, je možnost využívat eh, eh, fondů EFRR flexibilně, což se Eh, netýká mainstreamových eh, programů a proto také potřeba křížového financování. Takže to není mechanismus, který bychom potřebovali, protože už je zabudován přes nebo pomocí tohoto odkazu eh, investičních priorit ESF identifikován tou flexibilitou, o níž jsem právě teď hovořil. A otázka tematické koncentrace se týká i dalšího aspektu. Tady je mnohem více flexibility u ETC než u ER, EFRR, protože tady není konkrétní požadavek zacílit určité procento na nějaké konkrétní tematické cíle. Máme tady na výběr eh, ze čtyř z jedenácti tematických cílů a, jak už jsem řekl, je tady širší flexibilita, co se týče investičních priorit v rámci tematických cílů. Celková koncepce koncentrace ale podle analýzy komise je stejně uplatnitelná i pro programy ETC. My chceme zabudovat mechanismus, který zajistí dopad financování pomocí rozhodnutí a voleb, které učiní ti, kteří odpovídají za nastavení programu, za nastavení jeho priority a jeho priorit a cílů a kam tedy nejlépe financovat prostředky. Nechceme, aby se toto oslabilo. Musí být nastolen vztah mezi úrovní koncentrace a dostupnými finančními prostředky z naší analýzy současných programů ETC dospíváme k závěru. A to je také včleněno do návrhu komise, že to není potřeba. Víme, že když se zaměříme na čtyři tematické cíle, že by vlastně z toho vyplynulo negativní vylučování, které by mohlo vést k problémům. K otázce eliminace 15% přenosu mezi prameny, což je umožněno v současném období. Důvod, proč v tom nepokračujeme, tkví částečně v tom, že globálně existují peníze navíc. Takže jde o doladění přesných alokací v rámci členských států na přeshraniční a mezinárodní není už tak uh, zdůvodnitelné. Je pravda, že to, se to využívalo jako možnost těchto změn a přizpůsobení a ty úrovně, které se aplikovaly, jsou v zásadě hodně pod úrovní maxima, byly to nízké úrovně. My nechceme pokračovat v uplatňování ustanovení, pokud k tomu nebudeme mít dostatečný důvod a komise to právě takto vidí. Takže z tohoto důvodu. Co se týče eh, vytváření alokací, my jsme zachovali ten stávající přístup, neboli vycházíme z alokací členských států pro ty prameny a sami členské státy mají potom možnost alokovat na ty různé přeshraniční a transnacionální programy. Závisí na nastavení toho programu a jestli a to na, vlastně vychází z debat mezi komisí a členskými státy pro určení programových oblastí. Přemýšleli jsme o tom, jestli by bylo možné při, přistoupit eh, k alokacím podle programů, ale z toho by vyplynuly problémy, a zdálo se nám, že by to nevyvážilo ty eventuální nevýhody, které by to přineslo. A máme v nařízení, že tedy komise má schválit rozhodnutí tak, že vlastně uvede ten program a uvede ty alokace. Jakmile toto rozhodnutí padne, tak už ne, nedochází k žádné diferenciaci. Ty alokace jsou pro ten program a netýká se to konkrétně specificky členských států. Otázka limitu 150 kilometrů. To je otázka, která se objevuje opakovaně. Eh, přeshraniční programy a to zdůvodnění přeshraničních programů spočívá v té specifické povaze, že se to týká dvou oblastí, členských států, které spolu mají hranice. Proto také eh, chceme financovat tyto přeshraniční oblasti, jejichž konkrétní potřeby chceme řešit, pomoci jim překonávat problémy a eh, podporovat přeshraniční investice a přeshraniční ekonomický rozvoj. Co se týče námořní hranice, to je zcela jiná situace. a my si musíme stanovit nějakou hranici, za níž vlastně konceptuálně už nemůžeme považovat námořní hranici za rovnocenou hranici pozemní. A ten limit, který jsme si stanovili, je 150 km. Ať už si zvolíte jakýkoliv, jakoukoliv hranici, vždycky z toho vyplynou problémy, protože vždycky najdete něco, co je těsně u toho. Ale Komise na tom chce trvat, protože když to nebude 150 kilometrů, tak kam eh, až půjdeme. A když eh, tu hranici úplně zrušíme, tak vlastně pozbude přeshraniční spolupráce jakýkoliv smysl. A myslím, že transnacionální spolupráce, no mezinárodní spolupráce umožňuje spolupráci i mezi regiony, které nemají možnost eh, využívat fondů pro přeshraniční spolupráci. Co se týče sazby kofinancování. Ten přístup zde e, měl za cíl zjednodušení zavést jednu sazbu kofinancování, která se zachovává na vysoké úrovni. My bychom, se mohli, bychom mohli zanalizovat ty současné programy ETC a přijít s údaji o průměrných sazbách kofinancování v těch různých pramenech, to by bylo možné, ale komise se domnívá, že jde o zjednodušení, že se tak vyhneme eh, obtížím individuálního posuzování sazby kofinancování. Nemyslíme si, že by to mělo nějaký škodlivý účinek, že by to bylo demotivující pro investory. co se týče řídícího orgánu a certifikačního orgánu. Eh, podle nás tady dochází k významnému zjednodušení, protože od určitého, eh, určité chvíle musíme přijít se zjednodušením. Eh, tady jsou oblasti, kde které považujeme za zjednodušení, když třeba jeden nebo druhý členský stát nezdílí tento názor a komise je odhodlána prosadit tedy eh, ty navržené oblasti zjednodušení, jak pro řídící orgány, tak pro příjemce. Toto je jednou z těchto oblastí, proto bychom to rádi zachovali. Skutečně se domníváme, že v programech ETC není možné eh, tedy eh, nalézt dostatek důvodů pro zachování certifikačních orgánů. V některých těch mainstreamových programech ano, protože tam je Eh, celé to aranžma řízení kontroly finančních toků. Tady vlastně ty funkce řídícího orgánu a certifikačního orgánu lze eh, i dostatečně a vhodně skombinovat. Tolik tedy paní předsedající eh, mé poznámky. Ještě Nikos Chrysor chce něco rychle k tomu říci a pak Rika jméno, prosím. Já bych se chtěl vrátit ještě k politice soudržnosti. Neslyšíme, bohužel. Paní předsedkyně, já bych chtěla poděkovat všem, kdo hovořili v diskusi a vyjadřili se ke všem těm bodům, protože to bylo užitečné a mě to v mé práci pomůže. Chtěla bych eh, bilaterálně si o tom pohovořit eh, se stínovými zpravodaji. Chtěla bych se srdečně vyjádřit ke dvěma věcem, protože už nemáme čas. 150-kilometrová hranice. K tomu se vyjádřil zástupce komise. Tady já souhlasím s komisí. Myslím si, že 150-kilometrový eh, limit má mnoho do sebe. A někde prostě tu čáru musíme vést a je dobré, když je nastavena jasně. A problém, který zmiňoval pan Alfonzi ohledně ostrovních regionů, k tomu bychom mohli si popovídat podrobněji. Možná, že bychom mohli potom ještě učinit určité změny pro tyto případy, abychom těm specifikům mohli přispět přihlédnout. Alokace, jak říkal pan Alfons, jak říkal zástupce komise. Já si myslím k těm alokacím, že momentálně se finanční prostředky přidělují na základě počtu obyvatelstva Možná, že bychom mohli k tomu přidat ještě nějaký jiný základ pro výpočet. Tolik velice stručně a budeme na tom pracovat dále. Děkuji a teď se vrátíme k tomu, co jsme slibovali ještě před obědem to je zpráva o fondu soudržnosti a e, mám, pokud vím, vy byste se k tomu chtěl vyjádřit, možná Viktor by tom e, chtěl schrnout. Ne, ne, já jsem chtěl vám, paní předsedkyně, navrhnout a všem váženým kolegům, protože momentálně je nás tady velice málo v sále, že pokud je to třeba, já jsem samozřejmě tady od toho, abych vyslechl vaše otázky a odpověděl na ně, ale jestli Eh, ne, tak můžeme to nechat na jindy, ale samozřejmě nejprve si počkám na návrhy od našich vážených kolegů. Děkuji. Rád bych k tomu vznesl několik připomínek za zelené. Politika soudržnosti se netýká pouze eh, podpory vnitřního trhu, má také ekologické souvislosti a já si myslím, že fond soudržnosti musí brát v úvahu právě spojení různých cílů a zohlednění různých tematických priorit, tak aby tady nedocházelo k rozporům horizontální spolupráce různých oblastí, prioritní témata. Na druhé straně ale musíme podporovat i struktury, které jsou eh, specifické pro eh, konkrétní regiony. Každý region má svoje priority eh, v oblasti výroby energie, ochrany životního prostředí, dopravy a já si myslím, že to musíme zohlednit, protože jinak budeme plítvat prostředky a nebudeme finanční prostředky používat účinně. Rád bych zdůraznil, že politika soudržnosti se zabývá eh, soudržností mezi jednotlivými evropskými regiony, ale mezi nejrozvinutějšími evropskými regiony existují také nerovnosti. Existují to takové palčivé body, taková ohniska, která jsou spjata s velkými problémy a já si myslím, že musíme mít na mysli nejen soudržnost mezi jednotlivými regiony, ale také soudržnost v rámci regionu, tak abychom vyrovnávali vnitřní nerovnosti v rámci jednoho regionu a k tomu potřebujeme také prostředky. Podle studie, která nám byla představena, můžeme konstatovat, že v důsledku hospodářské krize se změnil statut jednotlivých regionů. Tři řecké regiony eh, byly na základě čísel z roku 2009 přeřazeny do transitních regionů, do regionů přechodu. To znamená, že byly eh, že jejich eh, statut se zvýšil. A pokud bychom vzali čísla z roku 2010, tak by se to ještě eh, prohloubilo. Je to větší chudoba, větší eh, nezaměstnanost a klesající HDP na hlavu. To znamená, že musíme musíme mít k dispozici nová data, tak aby programy na léta 2014 a 2020 vycházela z nových dat po krizi, ne z dat před krizí. Kromě toho bych rád zdůraznil, že eh, podle mého názoru bylo zcela správně zdůrazněno, že v oblasti soudržnosti sehrávají velmi důležitou roli města. Nejen v oblasti soudržnosti, ale také v oblasti životního prostředí. Většina obyvatel žije ve městě a to znamená, že právě ve městech je velký potenciál pro zlepšení ochrany životního životního prostředí. Na druhé straně ovšem nesmíme zapomínat, že témata související se soudržností se dotýkají také ostrovů nebo horských oblastí, dokonce i ty oblasti, které eh, mají v důsledku své specifičnosti eh, zvláštní situaci, mají problémy se soudržností. Potřebujeme k tomu zvláštní nástroje, ale skutečně musíme dostat uh, specifičnosti jednotlivých regionů. Například nástroj Connecting Europe. Přeshraniční kontakty jsou velmi důležité, ale kromě toho je důležité propojení mezi jednotlivými ostrovy a nebo také propojení horských oblastí, protože právě mezi ostrovy existují velké problémy s komunikací, se spojením. Netýká se to pouze trvalých obyvatel ostrova, ale také turistů, kteří sem přijíždějí z jiných evropských regionů a tato turistika není omezená na letní sezónu. Pokud je řeč o dopravě, tak samozřejmě se musíme snažit o udržitelnou mobilitu. Nesmíme myslet pouze na velké dálnice, ale na udržitelnou mobilitu uvnitř měst, přiměřené zdroje dopravy nebo druhy dopravy, jako příkladu lodě, které by pluly na ostrovy? To je velmi důležitá otázka. Já si myslím, že v této souvislosti se nabízí velmi těsná souvislost s ekologickými cíly, které si parlament klade, například pokud jde o snížení obsahu síry a dusíku nebo o eliminaci emisí skleníkových plynů. I k tomu může posloužit politika soudržnosti. Jinými slovy se domnívám, že musíme na jedné straně překonat hospodářské problémy daných zemí, ale hospodářská politika nesmí vést k tomu, že tyto regiony nebudou zohledňovat další aspekty, že bychom tyto eh, regiony trestali. Nesmíme je trestat, musíme jim nabídnout další opatření, která by přispívala k řešení jejich palčivých problémů partnerské dohody, smlouvy o partnerství. Byli bychom velmi rádi, kdybychom tady měli možnost spolurozhodování. Spolurozhodování mezi centrálním státem regionem, regiony, mezi územně správními celky a dalšími zúčastněnými subjekty, tak abychom mohli formulovat konkrétní priority, které budou zohledňovat potřeby místního obyvatelstva. Je velmi dobré, a důležité, když posílíme partnerské vztahy. Na základě společného rozhodnutí centrální vlády, eh, nevládních organizací, místních eh, orgánů, tak aby to všechno bylo velmi konsekventní. A na závěr mi dovolte říct ještě jednu věc. Connecting Europe, tento nástroj pro propojení Evropy. Řekl jsem, že jednotlivé ostrovní oblasti je potřeba lépe propojit a kromě toho je potřeba posílit železniční spojení mezi jednotlivými oblastmi. Nesmíme klást důraz pouze na dálniční dopravu, která je pro životní prostředí velmi zatěžující. A dále bych se rád zeptal na to problematické územní plánování, které je e, ožehavé v Řecku. Jsou tu tedy jednotlivé regiony a e, centrální vlády, ale mm, a územní plánování je prováděno e, centrálně, paušálně, já si myslím, že právě to územní plánování do značné míry souvisí se s politikou soudržnosti. Nesmíme vytvářet infrastrukturu, která by byla škodlivá životnímu prostředí. I tady musíme být důslední. Děkuji. Já nevím, Viktore, jestli byste se chtěl k tomu ještě vyjádřit. Já se ani nebudu snažit na to odpovídat, protože za prvé já upřímně jsem přesvědčen, že fond soudržnosti nemůže být jaksi banka, kterou hospodařuje svatý Mikuláš, tak to nemůže být. A za druhé jsou tady určitá pravidla a tady za prvé Vítám, že aniž bychom měli skutečný dobrý rozpočet pro politiku soudržnosti, naše představy, návrhy, zprávy, až budou schváleny, zůstanou jenom eh, na papíře jako teoretické debaty bez skutečného dopadu. Čili opravdu doufám, že tady budeme mít v pořádku rozpočet. Za druhé, proto mám také vážné do, eh, pochybnosti ohledně zastropování a makroekonomické podmíněnosti. To úplně odmítám. A také eh, mě trošku zneklidňuje ta výkonnostní rezerva, alespoň v té podobě, v jaké se o ní eh, hovořilo dnes v té akademické rozpravě. Teď Eh, co se týče dat, eh, informací, statistiky, o tom hovoříme teď. Tady jsem eh, také toho na vzoru, že tady narůstá propast mezi chudými a bohatými, jak lidmi, tak i regiony. Proto musíme na tuto věc myslet. V mé zprávě se snažím upřímně se zabývat některými z těch problémů, které jste tady zmínil. A já jsem úplně pro, abychom umožnili uh, energetické úspory pro eh, domácnosti a podobnosti. A co se týče klimatických změn a energetiky, měli bychom to mě přistoupit i ze strany sociální, ekonomické, ale je třeba samozřejmě také řešit eh, emise skleníkových plynů. A také musíme diskutovat o ústředním topení a o e, podnicích na kogeneraci, tedy současnou výrobu tepla, elektřiny. Protože e, jinak e, musíme se prostě pořád snažit všechny tyto problémy řešit. A pak je to také důležité se na to podívat z hlediska nástroje Connecting Europe. To je nástroj pro přeshraniční propojení našich členských států a nejenom. Ale musíme se rozhodnout o jasných, slušných pravidlech, jak to řešit. A tady eh, byly už vyjadřeny obavy mnoha řečníky i předtím o problémech, které tady vznikají. A já jsem také velice pro, aby životní prostředí, aby markery pro životní prostředí a eh, klimatické změny bylo v rámci našich pravidlech pro používání Eh, fondů z eh, soudržnosti. Takže tyto markery by se měly brát v potaz nejenom v rámci studií proveditelnosti, ale také by na ně měly patřičně odpovědět příslušné orgány, tam, kde se bude jednat o uznatelnost kontraktu a o fázi realizace. Proto také žádám pana komisaře Potočníka, aby co nejdříve vypracoval nový návrh eh, nařízení o strategickém hodnocení dopadu, aby se zajistilo, že tyto podměnosti, tyto markery se budou patřičně eh, uplatňovat, aby se eh, udržel vyvážený vztah mezi rozvojem a klimatem, mezi klimatickými změnami a mezi potřebou humanizovat naše města a snižovat emise skleníkových plynů. Takže já s vámi úplně souhlasím, ale je zcela zjevné, že fond soudržnosti není odpovědí na všechny problémy, které se tady zmiňoval. Má to své meze a já bych chtěl ty meze udržet tak, jak to tady navrhla komise. A v posledu e, se samozřejmě budu těšit na příspěvky vás všech. Děkuji, já mnohokrát děkuji a tím bych chtěla uzavřít naše dnešní schůze. Velice vám děkuji. My jsme na příští schůzi odložili Ehm, výměnu názorů o Evropské komisi a sejdeme se 26. dubna. Bude to kratší schůze, jenom půl dne. Děkuji všem a tím tuto schůzi ukončuji.